Buongiorno. Avanti. Dobrý den. Myslím, že můžeme zase začít zasedání. Srdečně vás vítám. Nyní se budeme zabývat seminářem o novém režimu přímých plateb, zaměření a přerozdělování v nové SZP. To je již druhý eh, seminář o společné zemědělské politice eh, který se zabývá novým režimem přímých plateb eh, a využití prostředků dle cílu. Chtěl bych přivítat našeho přednášejícího Swinberga, který je z Univerzity Reading a potom přejdeme eh, k rozpravě. Pan profesor Swinbank eh, také se jistě eh, pokusí zareagovat na poznámky. Chtěl bych je přivítat zástupce komise a dávám nyní slovo panu profesorovi, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, za tento úvod. Hezké odpoledne přeji, dámy a pánové. Je mi potěšením, ehm, jsem rád, že jsem byl pozván a bych k vám dnes odpoledne pohovořil. Mám sebou PowerPointovou prezentaci. Ehm, bohužel je tu pár slajdů, které eh, kdy nejsem si úplně jist, jestli je budete moci dobře vidět. Byl jsem požádán, abych připravil takový briefing, ale tady jde o návrh komise, který se týká nového režimu přímých plateb. A když se na to Mám se na to podívat z takové kritické perspektivy. Takže já jsem dnes odpoledne nepřijel, abych vám říkal, co si myslím, že není správné se společnou zemědělskou politikou, co by lidé měli udělat se SZP. E Eh, je to spíš omezenější, mám hovořit o současné sadě nebo skupině návrhů. Eh, některé už máme eh, před sebou a to jistě ovlivňuje i způsob, jakým se diskuze bude odvíjet. A možná by stálo za to zúraznit, že věřím, že mm, ještě byla připravena zvláštní briefing note mm, ke složce, která se týká greening mm, a přímých plateb, takže mé poznámky v důsledku toho se nebudou soustředovat e, obzvláště e, na e, greening, přestože pár poznámek k tématu greening bych rád udělal. Musíme vzít v úvahu význam VTO v, tomto, v této souvislosti. Takže takový nástin mé prezentace, máte to tady na slajdu, v podstatě eh, je to formát zprávy, eh, kterým ti to sleduji. Eh, je tady, mám tady pár úvodních poznámek, které bych rád udělal k přímým platbám a k pravděpodobným dopadům přímé, přímých plateb, než se pak pustíme do trošku obsáhlejší diskuze. Rád bych vám připomněl, že Systém přímých plateb, který teď v SZP máme, se rozvíjel dost takovým způsobem ad hoc. Začalo to vlastně reformami McSherry před 20 lety. A ty se pak rozvíjely v průběhu let a e, v průběhu doby pak se celá, celá koncepce posunula, přesunula z takzvané kompenzace e, k, k k takové podpoře příjmů, což je takové základní opatření. Ovšem většina reform, které se odehrály, se snažila udržet výhody, které, kterým se dostávalo individuálních zaměstnancům. Takže reformy McSherry se soustředovaly na individuální reformy pro zemědělce, kteří utrpěli ztráty příjmu Ehm, v oblasti hovězího a obilovin a v roce, reformy v roce 2003 eh, hlavně tady šlo mm, o to, že mělo být umožněno zemědělcům eh, dostávat přímé platby, ehm, které vznikaly v průběhu let aniž eh, by byli nuceni eh, vyrábět zemědělské eh, produkty. Takže tady máme oddělené přímé platby, to je velice důležitá součást celkové SZP a dělá, dělalo to více jak 70 rozpočtu SZP na rok 2012. A to je velmi zásadní věc. Chtěl jsem říct pár slov o mých vlastních úvahách, o tom, jak může být pravděpodobně, vypadat pravděpodobný dopad těchto přímých eh, plateb. Protože mi trochu dělá starosti, že přímé platby eh, eh, jsou takovým politickým mm, mechanismem, který se sám může zničit. Já si nemyslím, že je pravděpodobné, že bude mít trvalý dopad na příjmy zemědělců. Jak bude čas ubíhat, tak zemědělci a jiní ekonomiční aktéři se budou vzájemně propojovat. A mám dojem, že přímé platby se pak budou odrážet ve vyšší vyšších nákladech dodavatelského průmyslu a také ve vyšších cenách eh, za pozemky. A to samozřejmě eh, bude výhodou pro eh, příjemce v místě, ale může se to stát problematickým pro celý zemědělský sektor. A jak budou léta ubíhat, když se tak podíváte na mm, mm, příjmy, tak asi zjistíte, že zemědělství šokujícím způsobem závisí na přímých platbách, protože prostě byly zapracovány do struktury nákladů a celého systému. A toto všechno se může stát problematicky pro nové aktéry, kteří vstupují na trh, protože chtějí získávat půdu, chtějí kupovat nebo si ji chtějí najímat a, nebo prodávat. A to budou si dosti dobře vědomi toho, že tady existují eh, přímé platby a to bude všechno zabudováno do jejich nákladů. Takže to jsou jedni z problémů, před kterými budou stát tito noví aktéři, to jsou vyšší náklady. A to je má základní filozofie, když se podíváme na způsob, jak systém přímých plateb funguje protože eh, svým způsobem eh, zatratili, odsoudili eh, segment a tady musíte mít přímé platby, abyste mohli dostat nákladům vyšší. Takže je to takový cyklus, který je to takový začarovaný kruh. Jak, na co, k čemu jsou takové přímé platby? Komise rozpracovala řadu dokumentů a zdůraznila eh, současnou sadu eh, eh, návrhů. Musím přiznat, že je pro mě trošku obtížné najít tady jasné stanovisko a vysvětlit, na co takové přímé platby jsou, ale myslím si, že prohlášení, je toto prohlášení je dobré. Oddělené přímé platby poskytují dnes základní podporu příjmu a podporují také veřejné statky, které jsou tak důležité pro evropskou společnost. Určitě je pravdou, že když se vrátíme ke smlouvám, eh, ke smlouvě tedy, tak eh, tady máme výhradu, eh, Tady, pardon, je tu cíl, má být zabezpečeno životní standard pro zemědělce tím, že se budou zvyšovat příjmy těchto lidí, kteří působí v zemědělství. A já si myslím, že toto zdůrazňuje Eh, to ukazuje nám, jak se také v zemědělství za poslední léta vyvíjelo. Jako ekonom mám trošku problémy se slovem fair, protože si nemyslím, že to je ten správný eh, výraz. Eh, asi bychom měli mluvit o účinnosti, efektivnosti a ne férovosti. O férovost to jsou výrazy, které používají politici. Můj pohled na férovost to je trošku něco jiného. Tady se mluví o férovém standardu nebo životním standardu zemědělského společenství. Otázka je, co je takové zemědělské společenství ve Velké Británii Británii například je pořád velký počet zaměstnaných pracovních sil v takovém zemědělském společenství. Znamená to, že sem patří, nebo jsou to majitelé půdy. Nejsem si tím úplně jist. A vím, a politici, možná nevím, jestli vědí všichni, co to je přesně toto společenství. Jde také o zvyšování individuálních výdělků, příjmu osob, kteří, které působí v zemědělství. Toto je cíl. Ale Evropská komise a Evropský eh, parlament eh, při řadě příležitostí prohlásili, že eh, příjmy v zemědělství jsou značně nižší než ve zbytku ekonomiky. V roce, to bylo v usnesení roku 2011, řekli, že zemědělské příjmy jsou značně nižší, zhruba 40 na pracovní jednotku tady než v jiných ekonomických odvětvích. A já si myslím, že jeden ze závěrů, který vyvodila z tohoto komise, je, že pokud jsou tyto příjmy v zemědělství nižší než ve zbytku Um, odvětví, tak je nezbytné do toho odvětví odporovat. Eh, mohli, bychom, mohli byste se dostat k jiným závěrům. Konec konců eh, jsme tady měli 20 let přímých plateb, předtím jsme měli 30 let společné zemědělské politiky, měli jsme 50 let podpor příjmů zemědělců mm, v Evropské unii. Není to eh, šokující naštění, že politika nefungovala? Nezačneme znovu přemýšlet o tom, jak by měla politika mm, fungovat? Pokud tato čísla jsou pravdivá, ale jsou pravdivá, eh, díváme se skutečně na příjmy eh, komerčních zemědělců a jsou příjmy nebo výdělky těchto lidí skutečně nižší než těch, kteří pracují ve zbytku ekonomického odvětví. Myslím, že tady nemáme jasnou představu, když se vrátím k um, posouzení dopadu, které vypracovala komise, tak bylo řečeno, že je tady málo disponibilních údajů o úrovni těchto um, příjmů. Uh, a proto nebylo možné eh, toto mm, komentovat. Řada kritiků eh, říkala, že co se týče komerčního zemědělství, eh, tak ty příjmy nutně nemusí být tak nižší, než jsou ve zbytku v jiných ekonomických odvětvích. Podíváme-li se na způsob, jakým systém přímých pladeb funguje, tak tady je velmi málo ehm, důkazů tzv. zacílené podpoře. Není tady žádný pokus poskytnout podporu těm, kteří ehm, mají potřebu vyššího příjmu. A ti, kteří ehm, nemají tyto slajdy, tak to asi pořádně neuvidí eh, z dálky, ale toto je tedy distribuce nebo rozdělení plateb ve Velké Británii v roce 2010 ty červené sloupečky, to je procento příjemců, těch, kteří z toho profitovali, a tady jsou to, je míra výdajů, to modré, a na levé straně slajdu první, ehm, jednotka to je mezi nulou a pětisty eury a progresivně se to navyšuje až po pravou stranu slajdu, tam je to nad 500 tisíc eur. Um, taková, takové sdělení tohoto slajdu eh, spočívá v tom, že je to velice um, um, složité, když se podíváte na méně než, když je to méně než 5000 eur, tak 45% eh, dostalo méně než tuto částku. A zatímco, když se podíváte na pravou stranu eh, tohoto, tak tady máme 550 eh, tisíc. Jedno procento žádatelů dostalo víc než 100 tis, 100, eh, 150 tisíc a žádalo o 9, 9%. My bychom určitě mohli strávit hodně času a snažit se pochopit a analyzovat, co se skrývá za těmito konkrétními čísly. Je tu celá řada okolností, které s tím souvisí, ale já se snažím zdůraznit toto. Zdá se, že tady není žádné logické propojení mezi potřebou podporovat příjmy zemědělců a způsobem, jak jsou tyto peníze vydávány. Komise taky mluví o veřejných stacích. Ono není vždycky jednoduché pochopit, co přesně má komise na mysli, když o e, public goods mluví, ale zdá se mi, že je to taková řada návrhů. Tři úrovně tady, tři typy úrovní tady byly začleněny. Mluvíme o takzvaných základních veřejných stacích, basic public goods. A zdá se, že je tady propojení s křížovým plněním, s cross compliance a e, s GAEC. A e já já si říkám, jestli je nezbytné za těchto podmínek platit zemědělcům, aby plnili zákonné podmínky, pokud toto jsou povinné požadavky, které jsou stanoveny v celém systému. A mm, e, stejně tak, jako je tomu v, jiném, v jiných průmyslových odvětvích. Nejsem si úplně jist, proč máme kompenzovat zemědělce za to, že dodržují zákon. A pak je tady e, ta myšlenka multifunkčnosti Eh, multifunkční charakter to je celá široká paleta ekologických, sociálních, kulturních atributů, eh, eh, které v sobě skrývá zemědělství, tedy jsou to společenské hodnoty, ale mm, ehm, někdy může existovat nebezpečí, že tyto pozitivní atributy nebudou dostatečně podporovány. A pak v tomto systému přímých plateb Mm, tady jde o to splnit podmínky multifunkčního rámce e, a teď tady není žádná smluvní, žádný smluvní závazek e, dodávat takzvané multifunkční mm, zemědělství a zdá se, eh, že tady, tady existuje tady dokument k tomu a tady se píše, že platíme za eh, bezpečnost potravin. Evropští zemědělci stojí před vyššími eh, náklady, které musí být uhrazeny, protože v, svým způsobem vyrábějí potraviny, které jsou bezpečnější než potraviny, které se dovážejí. A pokud tomu tak je, pokud dovážené zboží nebo potraviny není bezpečné, pak eh, mám dojem, že bychom měli něco udělat s tímto dováženým zbožím a eh, ne eh, se pouštět do nějakých nových směrnic. Pokud tedy potraviny jsou nebezpečné, tak by nemělo být na takových trzích prodáváno. Komise a její návrhy, mm, tedy návrhy komise jsou mm, komplikované. Mm, já jsem neměl prostor v této zprávě, ani nemám čas teď, abych prošel všemi konkrétními otázkami, ale chtěl jsem se věnovat bodům, které jsou mm, tady vyčísleny na slajdech. Tak, nejprve rozpočet přímých plateb. Komise Eh, se velmi snažila zajistit, eh, aby správně umístila tento rozpočet a to má zůstat víceméně nezměněno i až do období roku 2020. A to znamená snížení eh, i tak, jak bude inflace pokračovat a také je to proporční rozpočet po celé období, ale v zásadě starý systém s drobnými změnami bude pokračovat v tomto rozpočtovém postupu a přelije se do nového. Mám dojem, že toto je politické rozhodnutí a jako ekonom vlastně k tomu ani nemohu moc říkat, protože nebyl učiněn žádný pokus, aby se legitimizovali rozpočet pro přímé platby e, není to e, politika, není to systém, kdy se říká, to je politika, kterou potřebujeme, ale toto je současný rozpočet a zvažujeme, jak ho můžeme udržet. A pravděpodobně toto je, zda legitimovat, legitimovat mm, politicky. Mm, máme tady legislativu, ale mám dojem, že komise a vy poslanci potřebujete ještě rezervní plán, plán B a mm, rozumím, že nechcete o tom otevřeně diskutovat a jistě mm, mm, půjdete do vyjednávání a pak řeknete ano, jsme ochotní přijmout 20% snížení současného rozpočtu, ale e, za předpokladu, že financi ministři, ministři financí se rozhodnou k tomuto snížení, tak by to bylo 80 miliard eur, e, která by se vyněla z rozpočtu SSZP a to je 80% navržených výdajů v pilíři 2. Když se podíváme mm, eh, na to, jak budete na toto eh, reagovat, pokud tomu skutečně dojde, tak dáska eh, zní, jestli se rozhodnete pro odstranění pilíře 2 a ponecháte si pilíř 1, a mm, nebo tady bude snížení výdajů v pilíři 1. Já znám své preference, ale vy si musíte určit, jaké preference máte vy a jak to pravděpodobně za těchto podmínek dopadne. Máme tady určité eh, redistribuce, které jsou navrzeny mezi členskými státy a to je dosti komplikovaná formulka. Možná zase není tak komplikovaná, ale ty členské státy s průměrnými platbami na hektar pod 90%, mm, mm, tak ty zažijí navýšení. A slovo férovost je tady používáno stále intenzivně ve všech diskuzích. Opět se jedná o politický přístup, který uplatňuje komise, tedy bude to užitečné, bude to dostatečné, pokud se to uplatní na země, které se nacházejí pod úrovní, nebo to bude příliš kruté pro země, které se nacházejí mírně nad průměrem. No, to je čistě taková politická debata. Nemáme žádné důkazy z dokumentace, aby se řeklo, že žádná z těchto argumentací může být příliš tvrdá pro uplatnění přímých plateb. Tady eh, neexistuje nic, co by řeklo, že eh, podpory na platbu nebo eh, podpory příjmu, co je lepší. Podívejme se, jak se to stalo v minulosti a podívejme se na to takovým kritickým zrakem, abychom přišli s nějakým přijatelnějším řešením, abychom tedy neomezili v tomto případě evropský systém přímých plateb. Ohledně greeningu, pane předsedo, návrh komise je takový, že 30 finančních prostředků udělených členským státům by mělo být právě vloženo do tohoto prvku greeningu. Já si myslím, že ten text komise v tomto je poměrně matoucí. V první řadě možná naivně předpokládají, že to budou dvě platby, taková základní platba a pak tedy platba greeningu, ale když se podíváte na ten text více dopodrobna, zjistíte, že to vlastně bude jedna platba, která samozřejmě tady má dvě složky, tu základní platbu plus eh, greening. Ono se to nemůže ani žádat odděleně a je to poměrně preskriptivní. Například pokud eh, nemáte o, um, nějakou organickou zemědělskou farmu, a pěstujete tam například tři různé plodiny, tak ten program se může, eh, se nedělí nějak na národní nebo regionální bázi a v podstatě to nejsou stanoveny ani jasná kritéria, která by podložila eh, veškeré ty benefity z hlediska životního prostředí. Ale těžko se ty platby, eh, které obdrží konkrétní zemědělec, vlastně dají vydedukovat předem pouze zjistíte až v případě, kdy jsou přidělovány náklady podle komise a hodnocení dopady na zemědělce, to bude 33 až 41 eur na hektar. To bude mít dopad na některé zemědělce, ostatní zemědělci v Evropské unie tomuto nebudou tolik čelit. A pak průměrná platba po Evropské unii bude pak 80 eur na hektar v některých zemích, v některých regionech bude vyšší, podle toho zda se nacházejí tedy nad nebo pod tím průměrem evropského rozdělení přímých plateb. Pak, co mě překvapilo, to jsou takové eh, hlavní problémy i v samotné světové obchodní organizaci. Aktivní zemědělci. Zase se tu objevují výrazy jako fairness, tedy spravedlnost, transparentnost, aby to bylo i přijatelné blízké pro publikum a také plnilo podmínky pro eh, účetní dvůr a také by to odpovídalo návrhu Evropského parlamentu. Jakožto ekonom, tak nevidím žádný důvod, a proč bych měl věřit, že tady vlastnictví nebo řízení těch struktur postihne i řízení tedy zemědělských ploch. A možná tedy eh, bychom tady vyloučili ty mm, určité plochy, které spadají do, mm, do té oblasti podmíněnosti. Já nevím, já nejsem zemědělec, možná tu jsou nějaké zájmy. Byl, působil jsem jako univerzitní profesor a na naší univerzitě jsme měli takové eh, hospodářství, měli jsme nějakých 600 krav, měli jsme určitou zemědělskou plochu a myslím si, že takové farmy, takové zemědělství přispívají do té zemědělské oblasti. Nicméně, když si čtu návrh komise, tak eh, v podstatě takové farmy, které nepředstavují víc než 5 příjmu univerzity, by byly vyloučeny z podobných ustanovení a tedy požadavků. Takže e, tam, kde vidím opravdovou velkou potíž v tom, tedy jak celé, celý tento režim e, může být tedy vykonáván, je, že je tu určitá povinnost být tedy aktivním zemědělcem, produkovat a jaksi neporušovat eh, pravidla VTO. Je tu celá řada návrhů na ten takzvaný cupping, na malé zemědělce, na nové aktéry, na částečné oddělování nebo částečné vázání podpory. Zase vy, poslanci v parlamentu, asi jste ti eh, nejvíce příslušní, kteří o tom to mohou rozhodnout, ale já tady nevidím žádné ekonomické opodstatnění jakéhokoliv návrhu, protože každý z nich může do určité míry porušit tu eh, mezinárodní konkurenceschopnost evropského zemědělství. Je tu tedy určitý potenciál, že to naruší tu strukturu. A co se týče přímých plateb pro nové aktéry, tak tady pro ten návrh, jak se zdá, spíše řeší uh, symptomy uh, toho celého nešvaru a ne jádro problému. Pak uh, tady máme další graf a v podstatě, co jsem tady zaznamenal, a jsou um, každoroční tedy prohlášení Evropské unie vůči VTO ohledně tedy domácích, vynaložených domácích podporách. A toto jsou tedy údaje až po rok 2007 a 2008. Ta žluto-oranžová barva dole, to je takzvaný amber box, tedy jantarová schránka, tedy žlutá skupina podpor, u které jsou omezeny uh, Blue Box neboli modrá skra, schránka, modrá skupina a pak tu máme tu zelenou schránku nebo skupinu a ta podpora se tedy postupně přesouvá z té žluté na modrou a poté někdy od roku 2003, kdy byly zavedeny tedy ty um, reformy, tak je to přesun přes tu žlutou na modrou na zelenou. Tady je důležité tedy měření těch podpor. Máme tu tu čar, černou uh, línii a tady je jasně vidět, že tedy ta eh, navázanost eh, je v Evropské unii poměrně uh, nízká. Tady máme některé údaje ohledně tedy té agregovaného měření podpory, tedy AMS, ta má hodnotu 72,2 miliard. Pokud se týče jednání v Doha, tady možná budu vystupovat trochu cynicky, ale pokud by z jednání v Doha byly nějaké příjmy, tak by to mohly, mohlo vést k 27% eh, redukci co se týče vázanosti toho agregovaného měření podpory, tedy AMS a celková hodnota 21,7 miliard. To prohlášení z roku 2007-2008, jak jsem již řekl, eh, ten výsledek byl poměrně nízký, pouze 12,4 miliard, takže je to jasně níže, mm, eh, než se odhadovalo, i níže pod očekávaný potenciál. Ta takzvaná zelená skupina, to znamená, to jsou režimy jednotné platby a režimy jednotné platby na plochu v členských státech bývalé patnáctky v roce 2007 až 2008 činili 34,5 miliard Pokud tedy ten režim jednotné platby a jeho následovníci nebudou tedy eh, opatření pocházející z té zelené skupiny, a pokud si to srovnáme s tím eh, poměřováním AMS, tak ty hodnoty povedou k takovým problematickým číslům. Co tedy můžeme činit eh, v rámci té zelené skupiny, v rámci Greenboxu? Jsou tu určité požadavky. VTO žádá, aby jednotlivé členské státy tato svá každoroční prohlášení vypracovávala sami. Oni nemají možnosti to nějak prověřovat. Nicméně další členové VTO pak mohou napadnout údaje těch jiných států a dožadovat se tedy eh, nějaké podložené argumentace. Pak nastane samozřejmě řízení, a které, kde se musí tedy projasnit, zda jsou veškeré údaje platné, ale je třeba zejména plnit právě ty požadavky takzvané eh, té zelené skupiny Green Boxu. A základním požadavkem této politiky je, že to nesmí mít žádný dopad na eh, narušenou hospodářskou soutěž. Občas ale evropské instituce, a já se omlouvám, že řeknu, že i Evropský parlament, pronesou taková prohlášení, že si člověk řekne, zda vlastně eh, tu můžou být některé politiky, které nemají nějaký dopad na produkci. Například prohlášení z července 2010 bylo, že by to mělo být evropsky podložená platba, přímá platba na plochu pro všechny evropské farmáře, tak aby se zajistil zajistila hospodářská a sociální udržitelnost a, a také ten správný zemědělský model výroby a zajistila se také bezpečnost mm, zajišťování potravin. Já si říkám, co to asi je takovýto výraz. A samozřejmě pokud si přejeme, a, a dále to pokračovalo, umožnit tedy zemědělcům, aby uh, vyprodukovali konkurenceschopné potraviny a zajistili zemědělcům pracovní místa. A já jsem si toto poznamenal a třeba jsem to srovnal i s realitou v Brazílii, zda by se tam něco takového mohlo uplatňovat. Samozřejmě přímé platby tedy jsou nezbytné proto, aby se zachovalo zemědělství v Evropské unii. A to, jak si podráží ty základní požadavky zelené skupiny. A kromě toho hlavního požadavku jsou to pak další taková specifická kritéria. Například, pokud si přejete prohlásit vaše příjmy jako oddělené příjmy, tak podle pododstavce 6d tyto platby nemohou být napojeny nebo založeny na faktorech eh, produkce, které se uplatnily v tom předchozím eh, roku, ročním období. To znamená, to vám nezaručuje nárok na platbu. Vy musíte každoročně eh, aktivovat vlastně tento váš požadavek na základě tedy těch různých prohlášení o ploše a prohlášení o tom, že se vše nachází tedy v dobrých eh, environmentálních zemědělských podmínkách. A možná by pak někdo mohl říci, že v tom případě vlastně napojujete eh, tu vaši platbu na produkci za uplynulé období. Když se tu začíná hovořit o návrzích pro zemědělce a pro to, aby byli tedy aktivnější v oblasti greeningu, Tady se hovoří v tom odstavci 6e, že žádná produkce e, v podstatě na žádnou produkci se nevyžaduje obdržení podobných druhů podpor. To znamená, požadujete, aby aktivní farmáři něco dělali, stanovujete kritéria, ale tak nějak je to celé komplikovanější a komplikovanější. A těžko byste pak ve VTO někoho přesvědčili, že tedy Eh, se tu nevyžaduje, nejsou požadavky na výrobu, aby byly splněny podmínky na platbu. No a pak je to také eh, i eh, otázka greeningu a ta podmínka pěstování alespoň tří různých plodin. Pokud tedy greening zahrnuje jednu platbu, pokud to nejsou dvě platby, pak ten celek, celá tato platba, ta základní platba toho komponentu greeningu by mohla být způsobila právě pro žádosti té zelené skupiny, tedy green boxu. To znamená, ponechává se tu větší prostor, protože různé platby a environmentální programy v podstatě mohou potom vzít pod svá křídla něco jako tento greening. Způsobilost pro takové platby by měla být určena jako část jasně definovaného programu, vládního programu pro životní prostředí a zachování a závisí také na plnění specifických podmínek v rámci vládního programu, včetně podmínek právě týkající se uplatňování nejrůznějších metod. Částky té platby eh, jsou omezeny na extra eh, příjmy či ztráty eh, v rámci celkových příjmů a závisí to na plnění zase celkově toho vládního programu. A je to tedy vůbec důležité? Nyní prozatím ne, protože tu máme ještě obrovský prostor v rámci té žluté nebo modré skupiny, ale zatím tedy k čemu dochází, tak je asi velice málo pravděpodobné, že by jakýkoliv člen VTO napadl eh, některý jiný stát, protože tu ještě není dostatek podložených výsledků. Ale pokud některý z těchto balíčků bude schválen, tak vlastně zatím ani nevíme tedy, jestli by případné spochybnění mohlo být v budoucnu úspěšné, ale i tak tedy je musíme brát eh, v potaz. Pane předsedo, hovořil jsem již příliš dlouho, takže teď několik doporučení. Možná asi eh, nebudete vytvářet eh, konkrétní plán B, tady máte jenom několik podmětu pro ten plán B, spíše se zaměřit na pilíř 1, co se týče redukce, než tedy pilíř 2. A spíše než greening v rámci pilíře 1, tak proč nepřevést 30 finančních prostředků do pilíře 2, kde by mohl být strukturovanější program pro environmentální aktivity? Více by to bylo tedy napojeno na, na vytváření tedy programů, které by byly více šity na míru eh, jednotlivým státům a jejich okolností, tak pokud tu bude tedy uplatnění eh, greening v pilíři 1, tak bych ten eh, komponent greeningu více oddělil od těch pravidel pro platby, a je třeba celkově stanovit lepší pravidla pro celý ten komponent greeningu pak vyhnout se tomu pojmu aktivního farmáře, vyhnout se jakýmkoliv návrhům týkající se dostupnosti potravin v rámci EU, protože to je e, to, tímto způsobem napojeno na přímé platby a tyto jsou vlastně oddělené. A co se týče připravování reformy SZP, tady eh, je třeba také se zaměřit, tedy jak to bude vypadat eh, v budoucnu. I za pět let to budou problémy v zemědělství, i za pět let budou um, daňoví poplatníci chtít vědět, jak je vynakládáno s jejich finančními prostředky a vlády budou muset řešit problémy. Ono to nevyřeší, ale můžeme se nad tím začínat zamýšlet. A já to navrhuji dvě otázky. Pokud tedy podpora zemědělství byla hlavním cílem zemědělské politiky po uplynulých 50 letech, proč tu máme nadále problémy v zemědělské oblasti? A pak hlavně druhá otázka, k čemu vlastně ta společná zemědělská politika slouží? Děkuji, pane předsedo. Grazie, profesor. Děkuji vám, pane profesore. Svimbenku, já se domnívám, že eh, vaše prezentace povede ke zajímavé eh, debatě a proto začneme rovnou řečníky, kteří si eh, se přihlásili nejdřív pan Ganěte. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlos pateikties referentu. Já bych chtěla nejdříve poděkovat za tuto prezentaci, která byla velmi zajímavá a která také vedla k dalším otázkám. Bylo předleženo hodně analytických argumentů, ale přitom se nezohlednilo to, že jsou zde aspekty eh, toho, že zemědělství je velmi rozdílné než jiné ekonomické aktivity. Eh, je zde například otázka eh, přerozdělování přímých plateb Reforma eh, SZP musí vést k vyšší konkurence schopnosti a k spravedlivé eh, konkurenci. Dnešní systém eh, však je takový, že na trhu EU dochází ke zkreslení konkurence. Zde se musíme tedy dohodnout na minimálním prahu a maximálním stropu pro přímé platby tak, aby žádný zemědělec nedostával příliš málo a žádný příliš mnoho. Mám také určité pochybnosti ohledně opatření navržených komisí, eh, eh, ohledně greeningu. Například eh, v Lotyšsku eh, jsou eh, obdělávatelné půdy omezené a zde těch 50% je hodně. My máme hodně lesů a to z 50%. Proto se domnívám, že opatření greeningu by se měla týkat v těch oblastech, kde je to skutečně nutné. Souhlasím se s pravodajem, co se týče kritiky vůči komisi ohledně narovnání nerovností e, výpočet není spravedlivý a vychází z eh, přístupu eh, získat eh, co nejvíce peněz do prvního pilíře, přičemž pak se postupuje tak, aby nikdo moc nestratil a nikdo moc nevyhrál. Já se domnívám, že přímé platby by měly vycházet z objektivních kritérií, také tedy z ploch a ploch potenciálně obdělávatelných vzhledem k nákladům eh, personálním a podobně. Všichni, myslíme, bychom měli také zohlednit kritiku, která je obsažena v této studii a měli bychom se také podívat na ty otázky, které nám položí Evropská společnost po reformě. Eh, nyní pan Dorfman. Děkuji, pane profesore za tuto přednášku, která je velmi stimulující a zajímavá. Eh, také to je dostatečně provokativní, tak abychom eh, eh, nyní na začátek odpoledne neusínali. Já bych chtěl začít u vašich konstatací, které se mi zdají být pravdivé. A sice dnes bychom měli přemýšlet o tom, co si budeme myslet pět nebo deset let po reformě. A když to propojíme s vaším provokativním návrhem, proč nepřevzít prostředky z prvního pilíře do druhého pilíře a proč bychom neudělali Eh, píše tam ekologická opatření v druhém pilíři místo greeningu v prvním pilíři. Eh, pak pravděpodobně bychom byli na stejné cestě a nebo se budeme zase dostávat eh, do křížku se stejnou otázkou ohledně prvního a druhého pilíře. Pak budeme muset vymýšlet něco nového, něco jako cross compliance či greening. Z tohoto kruhu eh, se nedostaneme, eh, pokud tedy se na to nebudeme dívat eh, skutečně seriózně. A pravděpodobně by jistější cestou byl ten druhý pilíř. V tom máte pravdu. Nezmínil jste se však o mém oblíbeném tématu a to je tedy aktivita členských eh, států. V mém členském státě, eh, když se podíváme na ten region, který dostává nejvíce, to je asi 550 eh, euro na hektar. A když se podívám na jednotlivé sektory, na ty zemědělské podniky, které začátkem tisíciletí začaly Eh, propočítávat eh, spojené eh, tarify a měli tam asi tisíc kusů skotu, tak ti dostávají asi tisíc euro. Kdo však pěstoval rýži, ten dostává 700 a kdo má jiné plodiny, dostává asi 400 na hektar, nezávisle na tom, co dělá dnes, tedy nezávisle na tom, zda chová skot nebo pěstuje pěstuje rýži i dnes. Pak jsou tam ještě chudáci, kteří dostávají 550 euro na hektar a prostě to nemůže fungovat. Takže v rámci členských států máme skutečně velká zkreslení tržní situace a nerovnováhu, které by měly být vyrovnány, protože jinak prostě to nebude úspěšné úspěšné vůbec, jinak se nám nepodaří ospravedlnit tyto nerovnosti a ti zemědělci pak nebudou ochotni tuto nerovnováhu snášet ani uvnitř jednoho státu ani mezi státy, takže musíme nalézt řešení a to řešení není v regionalizaci, kdy každý region bude mít určitou průměrnou hodnotu, eh, pak se ten eh, problém vyřeší v rámci jednoho regionu, ale ne mezi eh, regiony. Takže na evropské úrovni budeme muset nalézt nějaké lepší, inteligentnější řešení. A teď pan Stojanov a pan pak Agňu. Ano, děkuji. To byla eh, vynikající prezentace. Já vám skládám kompliment. Eh, byla to skutečně velice dobrá, vlastně provokující prezentace a je nejvyšší čas, abychom něco takového slyšeli. Každá forma podpory, ano, máte pravdu, eh, eh, není správná, když jde špatným lidem. A když se podíváme velké eh, Británii, tak se podívejte na to, co jsme tam měli. Já jsem, já to znám, bylo řečeno, budeme mít přímé platby, tak ty nájmy šly nahoru. Takže já jako zemědělec potom z toho nemám příliš velké výhody, ale toto samozřejmě je problém pro každou jinou metodu takovýchto podpor, protože Evropská unie není jediným blokem, který podporuje zemědělství. Máte spojené máte eh, USA, Kanadu, Japonsko eh, s jejich plánem. A oni všichni podporují zemědělství. Takže toto jste nezmínil a já jsem měl pocit, že byste to měl udělat, mm, eh, že Evropská unie není jediná mm, mm, v, tom, v tomto. A tam, kde ale jsme osamoceni, tak to je nařízení, s kterým se musíme teď vyrovnat. Když se na to podíváte, tak Tady máme mm, e, e, konkurenty v jiných zemích, e, kteří mají programy, nebo IPPC. Když máte intenzivní zemědělskou výrobu, to může vám způsobovat velké problémy. A tady z toho pak nejsou výhody. My můžeme pěstovat geneticky modifikované plodiny, ale pak ty výhody z toho, výhody z toho může mít někdo jiný. Ale já třeba koupím spalovnu na, za 10 tisíc liber eh, a to bude poslední náklad plus 10 tisíc eh, liber. A, a pak tady máte směrnici o pracovní eh, době. Zase další problém, který nám způsobuje další potíže. A pak se podívejte všude jinde. Nebo tady máte směrnici o pesticidech. To znamená, že pro některé plodiny, tedy lidé, kteří e, dodávají pesticidy, to se jim ani nevyplatí, protože Evropská unie z toho udělala tak obrovsky obtížná pravidla, že nemá ani smysl se tímto e, zabývat. Takže co se stane? Nemůžeme pěstovat tyto byloviny, musíme je dovážet z někud, někud ze zámoří. A asi jste mě slyšeli o tom, už mluvit týká se to i mléčného průmyslu ale mm, jsou to věci, které jsou zakázány v Evropské unii, ale ne v jinde. Ne, Evropská unie má neuvěřitelnou politiku. Mm, mm, tady se, se o, to jsou úlovky, které se, které se nič, ničí, jedná se o rybolov a vy jste tady položil dvě otázky. Proč to může být eh, problémem? A dá se říci, že eh, když to řekneme opačně, tak toto může být také slabinou zemědělců, když prodávají se výrobky. Tady máme velký problém a po celé ta jsme zažili Tesco a podobné řetězce, které narostly, zatímco usedlosti zemědělské neexpandovaly stejným způsobem. A tady máme přísná pravidla. Komise se snažila zajistit, aby se zemědělci nebyli tak silní, a nemohli expandovat, protože eh, by mohli tím eh, ničit spotřebitele, v tom je velký problém. A ptáme se, k čemu je tady SZP? Možná bychom si měli říct, co, co se skrývá za všemi těmito podporami. Já bych řekl, že tady je taková načasovaná eh, bomba, protože my nemůžeme kontrolovat celkový výsledek. V jednom v roce to vypadá eh, jinak než v jiném a eh, po celá léta tady můžeme mít přebytky, ale potom půjdou ceny silně dolů. Eh, zemědělci nebudou moci vyrábět, vydělávat peníze. Ale chtěl bych poděkovat přesto za tuto vynikající prezentaci. Grazie, Děkuji, pane Agnew. Pan Stojanov. Благодаря, господин председателю. Даже до известен степен се радвам, че колегата Агнио така ме превари в реда. Pane předsedo, je mi velkou ctí, že si mohu vyslechnout to, co řekl právě pan Agňo. On eh, je samozřejmě vy uh, rozumí velice dobře zemědělství a může konkrétně hovořit o uh, věcech, které v podstatě, na kterých se zakládal i tento můj příspěvek. Já, co jsem si vzal z té prezentace, že tedy náš host je proti jakékoliv mu způsobu přímých plateb, tedy že přímé platby, jsou takovou hroznou silou, která ničí evropské zemědělství. To znamená, že celá ta prezentace se soustředila na toho ďábla, na tu ďábelskou sílu přímých plateb. Ale a pan Agňo na to také poukázal. A je tu rozdíl mezi podmínkami, které musí splňovat evropští zemědělství a pak eh, ty, které musí plnit zemědělci v jiných zemích. Takže já nesouhlasím s tím jednobarevným nahlížením na věc. A požadavky evropských zemědělců jsou tu proto, aby zemědělská výroba vedla k produkci lepších, kvalitnějších potravin. Proč by to nemohlo být napojeno na dobrou kvalitu? Je tu oblast jako eh, dobré podmínky zvířat. Zase eh, je to, vede to k lepším, kvalitnějším potravinám, protože když budou lépe chovány, chována ta zvířata, rozhodně to povede k lepším uh, kvalitnějším potravinám. Takže z tohoto hlediska ještě bych chtěl říci, že v našem výboru jsme neměli mnoho příležitostí, abychom projednali takové, eh, takové to téma. A opravdu je to důležité téma. Co se týče té problematiky VTO pan Agňo zmínil dobré příklady. Je dobře známo, že každá země by podporovala své vlastní zemědělství. Každá země by tak postupovala. Takže pokud se začneme obvinovat vzájemně i v rámci VTO, začneme se tedy obvinovat a požadovat stejné podmínky, stejné zacházení, to nikam nepovede protože jakmile jedna země s něčím takovým začne, pak to roztočí celý takový ten řetězec a nikdo a vlastně nikam to nepovede. Takže máme tu určité důvody Teda bez pochyby tu, by tu byly problémy mm, i na úrovni VTO. Nicméně ještě chci říci, že zájmy evropských zemědělců nemohou být ovlivněny nějakými nejistými událostmi budoucnosti, samozřejmě nějakou eventualitou sporu v rámci VTO. Musíme zastávat tedy ty hlavní zájmy našich evropských zemědělců a potom teprve se zamýšlet nad tím, co jiné země či organizace k tomu mohou říci. A proto bych také rád nyní položil několik otázek našemu pozvanému hostu. Co se týče přímých plateb, on je v podstatě jenom kritizoval v průběhu prezentace takže má nějakou alternativu těchto přímých plateb? Jaká jiná politika by mohla být nahrazena na úrovni, by mohla nahradit na úrovni EU přímé platby? Dále eh, bych se rád ještě obrátil na našeho pozvaného hosta také ohledně jeho kritického náhledu toho nového komponentu v rámci greeningu v prvním pilíři. Vy navrhujete, aby se to přesunulo do druhého pilíře tady také. Um, takže není lepší to zrušit úplně. A pak eh, další otázka, co byste navrhl ve věci importu, tedy dovozu zboží, které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 Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Ne, nehlásím se tolik eh, o slovo, naslouchal jsem diskuse a ta diskuze trvá už měsíce, tedy diskuze o společné zemědělské politice. Děkuji, pane profesore, za vaše informace. Já jsem byl ministrem zemědělství v Polsku dva roky a když Polsko vstupovalo do EU a znám tedy eh, SZP z praktického hlediska byl jsem zodpovědný za um, realizaci těchto programů a musím říct, že to, co jste dnes prezentoval, v mnoha aspektech ve většině um, ohledech je to, co myslím eh, já. Souhlasím s vámi, je to tak, je to pravda a musíme to vědět, zdali se nám to líbí nebo ne. A sice, že společná zemědělská politika, obzvláště v oblasti přímých plateb, nejen, eh, tedy i v, přímém, v druhém pilíři je Eh, zatížena příliš mnoha náhodnými faktory. Dneska se často snažíme hledat řešení, eh, která pak eh, slouží jako mechanizmy pro financování v SZP a tím výroba v jednotlivých zemědělských podnicích může být financována. Ale to všechno je naprosto náhodné. Jeden z mých předřečníků řekl, že jsou potíže s distribucí peněz v rámci takového odvětví což znamená, že tady vládne velká nespravedlnost, protože Existuje určitá struktura podmínek, která tady existuje z minulosti a vzdálenosti mezi nejrůznějšími zemědělci jsou velice malé. A návrh Evropské komise tady byl předložen a tento návrh v žádném případě tento stav nemění. Toho bychom si měli být vědomi. To též platí pro rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a jde to tak, postupuje to tak dál, až na úroveň zemědělců. Existují náhodné zdroje financování pro zemědělce. A poměr vztah udržení zemědělské produkce v jednotlivých podnicích, ten tady vůbec jako neexistuje, protože přímé platby jsou v některých podnicích dost podstatné, procentuálně vyjádřeno, to tež platí pro příjmy, ale i pro vysoce produktivní podniky, protože to jsou ty, které žijí převážně e, z prodeje. Tam odtud plyne jejich příjem. Pro ty je důležitější cena a ne přímá platba, to znamená cena za výrobky. A te, takže o tomto bychom měli tímto způsobem mluvit. Já nemohu akceptovat eh, to, že SZP budeme sledovat jenom takto. Myslím, že už se mm, jsme velmi blízko, abychom na to nahlíželi tímto způsobem. Možná bychom měli najít definice, ale systém jako takový zůstane nezměněn. Jestliže mm, máme dostat souhlas eh, z VTO, mm, abychom těchto cílů dosáhli eh, a podařili se nám greening a jiné věci, jenom jako definice, tak pak budeme slyšet i z Evropské komise to, co vy jste tady, profesore, prokázal, ale mm, to jsme slyšeli už také v radě. Ministrně z Dánska to říkala taky, protože pak nebudeme mít žádný greening. Dobrá. Nebude to přiřazeno jednotlivým podnikům, ale například vytvoříme region, ale v zásadě se nic nezmění, ale mm, jen definice bude vypadat lépe. A to též platí pro aktivního zemědělce. Tady e, z hlediska situace jednotlivých zemědělců tuto situaci vidíme a hledáme definici, která všechny uspokojí, ale to znamená, že mm, e, všechny, e, budeme mít před sebou všechny problémy v budoucnu, které, s kterými máme co dočinění dnes. Podniky na podniky nemůžeme nahlížet tak, jako to děláme dnes, protože eh, společná zemědělská politika je pro některé pouze sociální dotací a my napomáháme těm, kteří by to vůbec bez plateb nezvládli. Ale děláme to tím nejméně spravedlivým způsobem, protože platíme podle plochy a stejně, stejně tak ve starých, jako v nových členských státech. Máme chudé lidi, bohaté, malé podniky, větší podniky se dvěma nebo pěti zaměstnanci, ale všichni dostávají stejné prostředky a to znamená, že to nejsou ani sociální příspěvky, ale díváme se na to takto a proto je, jsou nutné velké změny a musíme se na to podívat střízlivěji když kritizujeme řečníka pana profesora za to, že tady ukazuje pravdu, tak tuto kritiku akceptovat nemohu. Protože v tomto výboru a v jednotlivých členských státech poslanci, senátoři, mm, všichni celá léta opakovali, že je to špatné, že to není správné, že SZP nenaplňuje naše očekávání. Říkáme to, ale pokud přijde někdo zvenčí a řekne to tež, tak začneme tento mechanismus obhajovat. Promiňte, opakuji jenom první příklad jednoho z mých předřečníků. Obhajujeme něco, co v člen, jednotlivých členských státech není ani technicky realizovatelné. Chci říct, že odpověď musí spočívat v tom, že se podpoří druhý pilíř, ale ve všech těch mechanismech, které přispěly k tomu, aby se zvýšila životní kvalita v venkovském prostoru. O tom se mluvilo. A byl tady předložen dobrý příklad. E, to byly invest- tam, kde máme investice do internetu, e, kvůli přístupu do internetu, tam se malé firmy začínají rozvíjet. Lidé mění způsob to, svého života na venkově, tam, kde k tomu je důvod, tam to funguje s kvalitou života. Uh, Musí tedy být vytvořeny takové mechanismy, které zvýší kvalitu života na venkově a to též platí pro přístup k veřejnému statku. E, pořád ještě je čas. Je čas k tomu, aby jsme s Evropskou komisí a členskými státy přemýšleli a mluvili o všech těchto aspektech. Zpráva e, prezentace pana řečníka je jedním z nejlepších dokumentů, které byly v našem výboru v poslední době nebo v Evropském parlamentu předloženy a za to děkuji. Bene, grazie. Adesso... Děkuji, pan Martin Heusling. Ano, pane profesore, já se nemohu ani připojit k tomuto poděkování. Vy eh, mě zde vidíte bezradného. Eh, stejně jako to dělá New obvykle, eh, protože vlastně nechápu, co jste nám chtěl říct. Eh, vy jste hovořil o tom, že jste národohospodář a přitom jste zde ve výboru pro zemědělství, ale možná, že rozumíte zemědělství. Vy říkáte, že všechny tyto dávky neodpovídají těm údajům o příjmech. Německo není chudou zemí, ale polovina příjmů Eh, také německých eh, zemědělců eh, byly příjmy přenesené z Evropské unie. Kdybych toto škrtnul, pak by i němečtí zemědělci měli malý problém. A myslím si, že situace je podobná i v jiných státech. Je to fakt, který musíme zohlednit. Když říkáte, že ty peníze dostávají ti, kteří je dostat nemají, to je správné, ale právě proto musíme zahájit zahájit eh, tuto eh, reformu. Možná, že právě tím zastropováním eh, můžeme zabránit tomu, aby ty peníze byly vypláceny těm, kterým jim nepatří. Udivilo mě, že chcete také škrtnout aktivního zemědělci. O tom musíme mluvit. Vy jste uváděl příklad univerzity, která by nedostala podporu na těch 600 krav. Dobře, to chápu, ale to nemá nic společného společného s touto debatou. Takže se ptám vážně, kdo vás pozval na toto zasedání eh, a proč nám říkáte věci, které nejsou relevantní. Eh, řekl jste eh, mnohé o VTO, ale zažaloval nás tam někdo, o tom nic nevím. Mnohé státy tam jsou kritizovány ale já se domnívám, že Evropská unie eh, není eh, tak kritizováno. Nevím, eh, proč hovoříte o VTO, o kole jednání v Doha. Tam jsou spíše problémy s smlouvami o svobodném obchodování. O tom bychom měli spíš hovořit. Minulý rok jsme byli v USA a viděli jsme, co se tam provádí a odpovídá vašim představám. Vy jste řekl, že naše agrární politika chce zabránit pouze strukturálním změnám. Dobře, to je určitá konstatace. Znamená to, že naše zemědělství je nemoderní, Eh, a my jsme byli v USA viděli jsme, že tam je 700 tisíc podniků a ministr eh, říkal, že je jich eh, stále 300 tisíc zbytečně. Když to přeneseme na Evropu, my máme 12,5 milionů samostatných zemědělců, tak jak by to vypadalo potom v Evropě? To znamená, že naše zemědělská struktura by měla být tolik měněna, Eh, a přitom ale také děláme mnohé pro evropskou eh, krajinu. Eh, mnohá krajina by vypadala v Evropě jinak, když bychom neměli aktivní zemědělce a když by zemědělství bylo děno, eh, provozováno pouze tam, kde je možné eh, zemědělství provozovat intenzivně. Já se domnívám, že vy jste hovořil jako eh, makroekonom a nikoliv jako zemědělec. Vyprávěte nám v tomto výboru, že vydáváme peníze, které jsme vydávat neměli, to neodpovídá realitě. Já jsem očekával konkrétní návrhy do této debaty a ty jsem neslyšel vůbec. Takže Hovořil jste jako ekonom, který nám říká, že děláme něco úplně zbytečně a to se mi nelíbí. Bene. Grazie, Mar- Děkuji, Martine. Brita Reimes. Yeah. Ich darf Ihnen sagen, ich sehe das jetzt... Äh, Chtěla bych vám říct, že to vidím úplně jinak. Asi to nikoho neudiví. Vítám ve vaši otevřenou prezentaci eh, problému. A mm, vy jste předložil návrh, zcela jasně jste řekl, že byste uvítal, kdyby se zkrátil první pilíř a kdyby se druhé peníze přeložily více do druhého pilíře, tak abychom tady mohli se pustit do cílenějších programů, které pak budou účinnější v regionálním měřítku. To považuji za upřímnou, upřímný přístup. Myslím si, eh, že se jinak dostaneme do eh, nebezpečí eh, z důvody ochrany daného stovu, kdybychom znovu začali rozvíjet nějakou Um, eh, reformu, která nepovede k zvýšení eh, příjmu a která by ani nepomáhla eh, zemědělcům. Tady je to takový nárůst potom byrokracie, který se logaritmicky bude vyvíjet a tím bude nabývat na síle od reformy k reformě giganticky. Řeknu to takto z praxe, známe pár šroubů, když je přitáhnete, tak jsou pevné a pak je to hotovo. A pro, to je pro mě problém. My s těmito firmami, reformami, když budeme takto pokračovat, jak to máme v návrzích, pak dosáhneme jasně takové takového cíle, že budeme mít zemědělce, kteří budou říkat, to už je pro mě moc, já už takhle nemůžu pokračovat, já už takhle nechci hospodařit, protože zemědělci jsou podnikatelé, vlastně ekonomové a nejenom poskytovatelé služeb, pro, aby pokryli přání společnosti, to tady musíme říct, to tu nikdo neřekl. Ehm, vlastně se od, vzdalujeme od samotného účelu. To je zemědělská politika a mm, ehm, měla by to být taky mm, ekonomická politika, nejenom společenská politika, kde máme jenom katalog přání, který se snažíme naplnit, ehm, ale mm, eh, pak nejsme ochotní ty lidi odměnit pořádně. A to si myslím, že by přes druhý pilíř, jak to říkal eh, kolega v prvním návrhu nebo první zprávě, to považuji daleko upřímnější, když řekneme, že to uděláme přes druhý pilíř, že to uděláme s programy, smlouvami, kde se zemědělci umělcům něco nabídne, eh, pokud eh, potom naplní určitá společenská přání, tak budou za to eh, zaplaceni jedna ku jedné a nepůjde to přes přímé platby, protože víme, že přímé platby dnes tolik mm, nefungují. Je nás dost zemědělců v tomto výboru, abychom to potvrdili a ehm, dnes to třeba nefunguje přes zvýšení nájmu, ehm, ale ehm, třeba i v jiných oblastech, všude tam totiž se přesně ví, co zemědělské podniky dostávají dostávají jako přímé platby a to pak eh, se předvádí eh, dál. Pro mě je to příčinou toho, proč pořád ještě máme nízké příjmy zemědělců a to mohu potvrdit to, co říkáte. Reforma posledních let, i to, co eh, s tím přišel McSherry, to bylo na začátku dobrý nápad, ale ta reforma se nedala realizovat, nevedla k cíli. Potom musíme být upřímní a říci, teď je na čase i v dobách krize, konečně mm, e, upřímně hovořit o zemědělské politice a říct, nefungovalo to, nepodařilo se e, významně navýšit příjem, takže bychom měli mít odvahu e, začít přemýšlet nově. A ne hned eh, se zlobit na každého, kdo řekne, že musíme nově začít přemýšlet. Pokud máme, eh, chceme rozvíjet nefungující model dál, tak i tento model pak dál nebude fungovat a pak ten další taky ne. A jak jsem řekla, pak eh, to bude mít opačný účinek. A nenapomůžeme zemědělství celkově. Proto jsem vám děčna za to, že jste tady mluvil tak otevřeně a že jste to jasně ukázal, že jste prezentoval jiný názor na věc, než to, co se navenek dosud vynášelo a formulovalo. Takže vám prostě děkuji. Bene, grazie Britta. Adesso... Děkuji. Děkuji, Britě. Nyní paní poslankyně McGuinness. Next one, uh, take it out. Wait, wait. okay, you hear me now? Slyšíte mě nyní? Takže dovolte, abych vše zopak- zopakovala. Já vám chci uh, poděkovat za vaši prezentaci. Přečetla jsem si tu PowerPointovou prezentaci ještě před začátkem a myslím si, že je tu rozdíl mezi tím být akademikem a být politikem a ono se to prokázalo v té prezentaci. Rozhodně ale bylo užitečné někdy tak před dvěma lety si něco takového vyslechnout, ale myslím si, že nyní se nacházíme v jiné situaci. Možná, kdybychom si to vyslechli u, u večeře při víně, možná by mě to zajímalo, ale nyní bych si chtěla vyslechnout v této sněmovně praktičtější debatu s konkrétními návrhy. Takže pokud eh, to bude znít trochu eh, iritovaně z mé strany, tak už víte proč. A, a, takže Kdybych byla také zemědělským hospodářem, tak bych asi nezačínala v této fázi, ale musíme Eh, začínat tam, kde se nyní nacházíme. A nacházíme se ve složité situaci z důvodu potřeby závažných reform SZP a musíme se vynasnažit učinit maximum za omezeného rozpočtu a s omezenými eh, nástroji. Máme modely Nového Zélandu, Spojených států, Kanady a podobně, to tu zaznělo, ale ve vaší prezentaci jsme neslyšeli, o tom, že v Evropské unii je důležitá územní rovnováha a toto musíme podpořit, protože zemědělství to je velice složitá oblast. A um, tady zemědělci jsou velice uh, důležití aktéři, nicméně v podstatě nekontrolují to, co mají produkovat, ani to, co za to dostávají. Uh, a vstupuje tady také nová dimenze do této oblasti veřejných statků a mě by také zajímalo, jaká je vlastně tedy opravdová hodnota těchto veřejných statků. Možná by byla mnohem vyšší, než jak očekáváme nebo odhadujeme v stávajícím rozpočtu a reformě SZP jsou tu jasné záměry, ale máte tu několik doporučení, konkrétně jenom jedno, vlastně přesunutí z pilíře 1 na pilíře 2, to parlament jasně zamítl a pak vlastně zamítáte ten návrh na aktivního farmáře, ale to tady zase vystává z našich diskuzí. Čím to chcete nahradit, nebo máte nějakou alternativu, čím ho nahradit? Co udělali na Novém Zélandu? Zrušili podpory ze dne na den. Mělo to dopady na některé zemědělce, ale mělo to dopady na banky. My nepůjdeme touto cestou. My se nyní snažíme prostřednictvím této debaty Možná je to až příliš intelektuální ráz konverzace, ale předložit takové návrhy, které obsáhnou co nejvíce těch aspektů, aby to zase nespůsobilo obrovský šok celému systému, nenarušilo produkci Evropské unie takže já bych si spíše více ráda vyslechla to, co bychom tady mohli učinit. Ale přijímám jeden z těch vašich argumentů z té vaší prezentace, kde hovoříte vlastně o tom dopadu a, a nedostatečného účinku některých přímých plateb, tedy že tu existuje určitý účinek, tedy že minimálně jsou tu příspěvky pro farmáře, a, a mohou být tady tady podle té vaší prezentace to může vést k tomu, že někteří zaměstnanci budou až šokujícím způsobem vlastně závislí na těch přímých platbách. Ale proč je to tak šokující? vždy tak tomu, tak tomu vlastně je. Takže rozhodně to bylo užitečné, takže já se v těch mých kritikách tak nějak nacházím někde mezi kolegy Agňuem a Martinem Hojslingem, ale rozhodně si myslím, že spíše to byl takový obecný pohled akademika. Grazie, Maria. Děkuji. A nyní pan předseda Sěkirevský a potom Michal. Ano, je rok 2012, únor, 9, 29. únor a za čtyři roky pravděpodobně uvidíme jinou situaci. Z toho vyplývají teorie. Máme za sebou 50 let společné zemědělské politiky a začnu otázkami na pana profesora. Ve své analýze jste také zohlednil zvláštní znaky eh, evropského zemědělství anebo jenom britského zemědělství? Jednotlivé rozdíly a rozmanitosti jste zohlednil? Co by se stalo, kdyby podpora pro zemědělství neexistovala vůbec? A pak dál mohou si politici vůbec dovolit zásobování potravinami nechat v silné závislosti na dovozu? Pokud ano, tak do jaké míry? To jsme si již vyzkoušeli na příkladě eh, dodávky zemního plynu a ropy do Evropy. Rozhodl by někdo tímto způsobem? Tato krize, kterou prožíváme, začala krizí eh, potravin v roce 2007. E, netýkalo se to Evropy, ale existoval určitý okamžik, kdy na plenárním zasedání i ti poslanci, kteří se dívali negativně na SZP, e, kteří kladli, co bychom mohli udělat pro tuto společnou zemědělskou politiku, abychom nemuseli mít e, obavy s bezpečným zásobováním potravinami. Samozřejmě, že si dovedeme představit, že eh, ceny potravin eh, budou jiné. Z čeho vyplývají tyto ceny? Eh, já se tedy domnívám, že vaše analýza by dopadla jinak při jiných domněnkách. Správnost vašich tezí můžeme přijmout za určitých podmínek. Život však je komplikovanější. Vy jste a můj kolega, můj přítel, bývalý ministr zemědělství, jste obhajoval jiné teze. Eh, řekl by si tohle veřejně i v Polsku? A jak by pak vypadalo to, hodnocení. A nyní na závěr. Domníváte se, pane profesore, že v Evropě budeme mít eh, diferencované přímé platby a tyto rozdíly eh, vyplývají z něčeho. Ty není možné změnit ze dne na den. Proč ale zemědělci jsou jinak placeni za stejnou činnost? Vždyť oni dělají to samé pro životní prostředí, pro přírodu. A budeme-li mít různé tarify, proč dle screeningu platíme e, různé e, tarify. Škoda, že máme tak málo času. E, jistě by bylo vhodné s vámi hovořit ještě déle. Děkuji. Plego, Oleničak, hai diritto di replica. Pan Oleničak. Já bych chtěl odpovědět svému příteli. Samozřejmě, že jsem měl často příležitost s vámi spolupracovat. Mé názory na SZP jsem vždy vyjadřoval. Ale chtěl bych poděkovat dalším kolegům, včetně eh, mého učitele, který si váží eh, mých názorů. Já si myslím, že zemědělcům musíme říkat pravdu. Také za to si mě právě zemědělci váží. Já eh, říkám pravdu o dopadu eh, politiky na zemědělství a na život. Veřejné deklarace eh, také činím. Merci, <clears throat> monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Mé otázky budou eh, jiné. Vy jste několikrát, pane profesore, ukázal a řekl, že SZP neumožnila zajistit dostatečný stejný příjem eh, této skupině obyvatel a s tím musíme souhlasit. Jako ekonom však eh, máte také výsledky nějakých eh, simulací ohledně eh, výsledků zemědělství, kdyby v posledních 20 letech neexistovala podpora z prvního pilíře? To je moje první otázka. Druhá otázka. Hovořil jste o možnosti redistribuce peněz tím, že se nafoukne druhý pilíř, tak eh, aby každý eh, dělal, co tedy chce. Domníváte se, že by to odpovídalo duchu Evropské unie, která chce vytvořit eh, veliký trh za podmínek, které jsou velmi podobné. Další otázka. Odkazoval jste několikrát na VHO a hovořil jste také o e, určité hrozbě VHO a já mám takový dojem, že e, kolo jednání v Doha je e, mrtvé před 20 lety za jiných podmínek zde eh, byly jiné projekty, ale v posledních deseti letech eh, se svět eh, změnil mnohem více než ve zbytku 20. století. Vznikly nové mocnosti, nová poptávka, která požaduje novou zemědělskou politiku. Není již v hlavní otázkou zemědělská produkce, ale produkce potravin. Domníváte se, že se moc nepřesunula od VHO na G20 nebo FAO, kde se také dívají na společnou zemědělskou politiku zcela jinak. Nezměnila se ta situace zásadně ve srovnání se situací před 20 lety, kdy se vycházelo z bilateralismu? Další bod. Odkazoval jste také na otázku volatility cen. To je nový fenomén, nebo fenomén, který již několik let narůstá a je možné předložit nějaký návrh tak, aby zemědělci dokázali zareagovat na tuto volatilitu cen? Michel. Kalinowski, poi Jar. Kolega Kalinovský. Děkuji, pane předsedo. Přímé platby, tady asi většina z nás souhlasí, má mnoho, mají mnoho nevýhod. Můžeme souhlasit s tezí pana profesora, že cena za eh, pozemky eh, jde nahoru. Eh, těžko tady můžeme mluvit o férovém rozdělení. Taky souhlasím s tezí, obecně řečeno, že druhý pilíř by měl být podpořen, že by měl být silnější. Máme tady s tímto v Polsku zajímavé zkušenosti. Rozložení našich prostředků bylo asi 50 na 50. Udělali jsme ještě jiné zkušenosti. Například většina prostředků, velká část těchto prostředků z přímých plateb nešla zemědělcům, tedy těm, kteří provazovali zemědělskou činnost, ale těm, kteří byli majiteli půdy menšího nebo většího pozemku. A tady eh, s panem profesorem souhlasím v tom, že definice aktivního zemědělce je nedůležitá, že bychom měli škrtnout. Je to tak, je důležitá, protože ty prostředky by měli dostat ti, kteří tuto činnost provozují. Přestože mají tyto platby řadu na nevýhod, tak eh, přesto nespochybněme tuto tezi, že přímé platby v průměru v celé Evropě a i v jednotlivých členských státech, že to dělá 50 příjmů zemědělců. Pokud to tak je, a ne tak, jak říkáte vy, že to je zanedbatelné, pokud by to tady neexistovalo, platby asi tak, co by se stalo pak? Eh, ta úvaha je zcela jasná. Buď by museli eh, stoupnout ceny, které dostávají zemědělci, tady týkalo by se to potravin, což ani v Evropě není možné, to nejde. A máme tady zásadní cíl, že všichni spotřebitelé eh, mají mít přístup k potravinám za adekvátní ceny, to znamená ne dráže. A nebo by výroba se musela silně soustředovat na všechny negativní důsledky, které s tím souvisejí, přes všechny tyto nevýhody, tyto přímé platby plní svou funkci. Aspoň v to dou, jsem doufal celou dobu. Doufal jsem, že tato prezentace řekne něco o spravedlivějším rozložení, ale vy jste, pane profesore, říkal, že je to úkolem politiků, aby toto férové rozdělení eh, bylo realizováno. S tím mám trošku problém, protože bych měl obecnější otázku. Jak může zemědělec britský, španělský, portugalský nebo polský zemědělec, jak si mohou vzájemně konkurovat, třeba při chovu prasat, eh, řekne se, jeden dostane 200 eur na hektar a ten druhý 400 nebo 450. Stejnou výrobu. To je problém, který eh, by nás měl zaměstnávat. Neměli bychom eh, akceptovat tezi pana komisaře, která říká, že platby mají za cíl, eh, že tedy tady máme rozdíl mezi příjemci neto a pláci neto. Eh, to nemůžeme akceptovat a proto se musíme zabývat definicí. Děkuji. Pan Kalinovskému, pan Jar, pane předsedo, děkuji za prezentaci. Částečně jsem to sledoval na počítači v kanceláři, ale mm, nejprve musím říct, že eh, Souhlasím eh, s tím, že se tady prodávají agresivní modely a eh, chceme tady ukázat, jaké ještě existují alternativy, ale myslím si, že je tu jeden aspekt. Jistě, že každý si může dělat zemědělskou politiku a můžeme ji zcela taky liberalizovat. Ale myslím si, že jeden aspekt jste zapomněl. Společná evropská zemědělská politika vznikla Eh, tak, aby vytvořila perspektivy pro zemědělce, aby se vytvořila kulturní krajina, aby se zajistili příjmy pro tyto lidi, ale také a především proto vznikla a etablovala se proto, aby občané a občanky v Evropě byli zásobováni základními potravinami. Ono to dneska zní tak volněji, když se říká, co to je za argument, jídla je dost, a když evropští zemědělci nebudou moci dostatek vyrábět, tak to půjde na světový trh. No to je omyl. Řeknu, uvedu jiný příklad. Jak nás to bolí a kolik nás to stojí, kolik vlastně nás stojí to, že tady nejsme z energetického hlediska nezávislí. To je, na tomto hodnotě můžeme poměřit, jak je dobré, Eh, v celkové bilanci, mm, jak je tady dobré být nezávislý na dovozu potravin. Evropská eh, unie je soběstačná, autarkní, mm, nejsme vydíratelní eh, světovým trhem, co se týče zásobování vlastních obyvatel. A pokud to už nebudeme chtít, to je rozhodnutí, které tady nemůžeme učinit, to je rozhodnutí, které musí udělat společnost. Uh, pokud zemědělská evropská politika má být zcela, bude, bude rivalizována, pak um, musíme uh, se vzdát tohoto uh, hlediska. Já to považuji za velice nebezpečné, protože bychom se pak mohli zeptat, kolik nás bude stát celá tato věc. V konečné instanci to bude celé stát 27 centů na obyvatele na den. A tady už mám první a druhý pilíř sečtený dohromady. 27 cen na obyvatel na den v Evropské unii. Nás stojí z bezpečnost potravin. To považuji za přiměřenou hodnotu. Kdo to nepovažuje za přiměřené, tak nám to musí vysvětlit a musíme si o tom promluvit. Moje první otázka tady toto. Jestli jste to vzal v úvahu, otázku bezpečnosti potravin, protože tady platí zásada, že sice e, můžete tři týdny žít bez auta, ale ne bez jídla. Druhé hledisko. Eh, tady to trošku zaniklo a mě jako politika vlastní zemědělství to trošku zlobí sám si, ale musím toto vyčíst, že jsem možná to málo vysvětloval na veřejnosti, protože obecně absolutně platí, že evropská sociál, eh, zemědělská politika nebo zemědělci eh, jako by byli neochotní do reform a já jsem měl to potěšení od 90. let jsem tady pracoval aktivně v zemědělské evropské politice a musím říct, že co se týče zemědělců, co všechno museli unést a strpět za reformy, zvládnout, to je neuvěřitelné. Dva úspěchy. Vlastně co tři roky jsme tady měli reformu v Evropě podni, v podnikatelském směru nebo ekologickém směru. A dva úspěchy jsme zaznamenali. První úspěch v současné době vlastně nemáme eh, dotace exportní, to je obrovský úspěch. Na začátku zemědělské politiky polovina výdajů eh, šla do, byla, eh, to byly exportní do, dotace do exportu a to tady teď nemáme. A také se to stalo co výhodnější. Dnes jsem řekl, že je to 27 centů. Před pár lety jsme měli 35 centů na obyvatele. Vydávali jsme tuto částku. To je přeci situace. Na paní McGuinness tady řekla něco, s čím souhlasím že my jsme v politice k tomu, abychom provázeli, utvářeli tento vývoj a máme tady tento výchozí bod a zároveň cíl. Tak bych vás chtěl poprosit, abyste nám podali ještě pár informací, ehm, jestli to můžeme nevzít v potaz taky současné podmínky zemědělské politiky a tak, abychom to mohli utvářet férověji a účinněji. Děkuji. Ultimo intervento, Albert. Ja, vielen Dank, Herr Albert jako poslední. Já jsem se přihlásil vědomně pozdě, protože jsem chtěl vyslechnout názory eh, kolegů. Pane profesore, vaše informace byly velmi zajímavé. Leco se člověk chápe, ale leco se eh, také nepřijímá. VTO. Nevím, jak jste cestoval po světě. Já jsem viděl mnohé agrární oblasti světa. A když vidím, jak hluboko v našich pobřežních a pohraničních oblastech, jak se tam eh, drsně postupuje eh, proti přírodě, tak jsem rád, že máme společnou zemědělskou politiku. Eh, když jsem byl v New Yorku a pak jsem letěl do Los Angeles, tak jsem viděl také v Kalifornii veliké kruhy, které byly hnědé. A já jsem se ptal zemědělců, proč jsou hnědé tyto kruhy, tak mi ten farmář vysvětlil, eh, my musíme čerpat vodu eh, velmi hluboko, eh, nyní jsme o 15 metrů níže než před 20 lety a nevšimli jsme si, že tam je hodně soli v té vodě a už tam nemůže na těchto plochách tady pěstovat plodiny, protože je to příliš slané. A to je situace, kterou bych v Evropě nechtěl zažít. Známe to ale také z Indie, z Číny. Víme, že 40 světové produkce obilí je eh, vypěstováno díky eh, také hlubinným čerpání. Já jsem byl velmi často v Brazílii. Eh, byli jsme ve střední eh, Brazílii v oblasti Petrolína, kde jsou velké zemědělské podniky, kde řeka Resive je vlastně odčerpána na nulu. Prostě do města již se nedostane žádná voda z této řeky. A co by dělali dnes naši ekologové, kdybychom takto vyčerpali čerpali vodu z Dunaje nebo eh, z Rýna. Takovou zemědělskou politiku nechceme, protože evropská zemědělská politika splňuje mnohem více podmínek také ekologického rázu a protože zemědělství je převážně udržitelné, je vhodné eh, určitou část z prvního pilíře zaplatit eh, zemědělcům. Eh, o výši můžeme diskutovat. Ještě druhý bod ohledně výkonnosti eh, evropských zemědělců. Tento příklad jsem uváděl několikrát, ale vy jste u toho nebyl. 27.7.61, tedy před 50 lety, jsem si udělal řidičák na traktor a jedny německé noviny eh, eh, uvedly, že tedy kolik stály, eh, to bylo 15 centů a kilo obilí bylo 50 centů a dnes se to stojí 14 krát více za noviny, ale za obilí jsem dostal letos 7 centů méně než před 60 lety. To znamená, že kdyby ceny za obilí vzrostly stejně jako za no, viny, eh, pak by mm, to obilí dnes muselo stát 350. Když to přepočtu eh, na hektar, tak tenkrát byl příjem 2000 a dnes eh, dostanu 1244 euro. Když tomu připočtu ještě platbu ze společné zemědělské politiky, tak se dostanu asi na 1700, čili do dostanu ještě méně než před 50 lety. Evropské zemědělství tedy na základě zrůstu produktivity a díky eh, píly eh, sedláků eh, přispělo k tomu, že evropští spotřebitelé eh, mají výhodné ceny potravin bez toho, abychom museli zcela ničit přírodu. Takže nemohu přijmout vaše teze. Co mě ale zajímá, je konkrétní informace o tom, jak si představujete eh, SZP do budoucnosti. To by nás skutečně zajímalo a prosil bych o konkrétnější údaje. Dobrá. Děkuji. Děkuji. Tímto jsme si vyslechli příspěvky do zajímavé debaty. A pan profesor nás rozhodně neuspal. Byla to zajímavá zanícená debata. Teď si tedy rádi vyslechneme reakce pana profesora. Doufám, že nám pomůžete s konkrétními návrhy. Reforma SZP je nyní před námi. Měla by nabít konkrétnějších tvarů již v průběhu tohoto roku a příslušní zpravodajové, kterým by na to měli zapracovat. Takže já vám děkuji a tímto vám předávám slovo a žádám, abyste se snažil nám co nejvíce tedy pomoci. Well, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tak učinit. Velice zřejmě to byla opravdu zajímavá, rozpolcená debata ano, mohu říci, že jsem ekonomem, nejsem politikem, takže to mi dodává větší míry svobody spekulovat o věcech a za druhé, tedy jak jsem to tak pochopil, je to jeden z mnoha seminářů, které jste připravili ohledně návrhu komise a já jsem byl požádán se vyjádřit tedy k přímým platbám. Celá řada e, věcí tu zazněla také, ale těch, těm se určitě budete věnovat v jiných těch seminářích. Byl jsem požádán, abych představil tuto moji zprávu a, a myslel jsem si, že tedy některé ty připomínky dotýkající se VTO by mohlo také tuto moji prezentaci obohatit. Souhlasím s celou řadou věcí, které tu zazněly, že jednání z Doha je e, v takovém mrtvém bodě a pak tedy ta slučitelnost e, přímých plateb s pravidly VTO je spíše na takové akademické úrovni, nicméně neopomínejte je úplně, nepředpokládejme, že VTO není úplně důležitá, ona je důležitá, protože hlavně na té bilaterální úrovni je tedy hodně důležitá. Stávající dohody VTO se i nadále uplatňují a pokud by e, obchodní opatření na světové úrovni byla do určité míry vyčerpána, pak tedy prostřednictvím VTO se budou hledat nová opatření a samozřejmě pokud jde k nějakému narušení, tak eh, se eh, toto narušení v, na úrovni EU může napadnout právě přes VTO. Já jsem se snažil nebýt příliš provokativně, nicméně někteří z vás si mysleli, eh, že ehm, jsem tak učinil. Nicméně, co je tu jasné, že systém přímých plateb se uplatňuje na širokou škálu různých druhů zemědělských systémů po celé Evropě a je velice těžké hovořit a načrtnout jednotný systém, který se uplatní na všechny regiony, na všechny typy hospodářství v rámci jednoho rámce. A čas od času tedy to vyvstane právě i v té návaznosti na tu otázku, tedy to, toho spravedlivého rozdělení těch finančních prostředků mezi farmáře. V mnoha aspektech toto opravdu není spravedlivé, takže jako ekonom jsem si přál tu mít nějaké měřítko na ten výraz fairness, tedy spravedlnost, komise hovoří o tom, tedy kolik eur někdo obdrží na hektar, to může být jedno takové měřítko, nicméně i takto to samozřejmě zase upřednostňuje velké zemědělce ve srovnání s těmi menšími, kteří nevlastní tak rozsáhlé zemědělské plochy, takže ta debata zde zase může pokračovat. Ten výraz fairness se objevil i v světle té spravedlivé hospodářské soutěže. Zase co jsou to ty přímé platby? Pokud jsou odděleny, pak by neměly narušovat hospodářskou soutěž pokud jsou opravdu tedy odděleny, měly by eh, být napojeny na objem výroby. Celá ta otázka zajištění v podstatě by měla stát mimo jakékoliv diskuze o přímých platbách, protože přímé platby mohou být důležité v zajištění bezpečnosti potravin, pak tak by tomu mělo být, tak se musíme podívat na to, jak tedy pořádně ty přímé platby fungují a jakými jsme opravdovými obchodními partnery. Myslím, že jsem ale nadnesl několik takových konkrétních opatření. Navrhl jsem vám, i když asi jsem se nezamýšlel přímo nad tím návrhem aktivního farmáře, ale alespoň ve dvou věcech když vyloučím ten případ s univerzitou, tak eh, by to mohlo tedy zkomplikovat vztahy Evropské unie s VTO. A pak také proto, že se mi zdá, že to pokrývá celou škálu těch druhů zemědělství a systému a všichni vlastně postihují tu multifunkčnost evropského zemědělství. A myslím si, že je poměrně důležité, že když eh, tu máte tedy tu podmíněnost a dobré environmentální podmínky a greening, že jsou to dobré tedy kritéria, tak mi připadá logické vyloučit určitou skupinu vlastníků zemědělské půdy, pokud nejsou aktivní farmáři. Navrhl jsem vám, a vzhledem k tomu, že komise navrhla, aby 30 rozpočtu bylo věnováno tom, této složce greeningu, že byste na to měli ještě více tlačit a zase na dvou základech. Za prvé, že si myslím, že v tuto chvíli to eh, navazování základních plateb a toho komponentu greeningu opravdu způsobuje problémy ve VTO a pak, protože si opravdu myslím, že ten paušální systém, to řešení jednotné pro všechny, není úplně nejlepším způsobem, jak vynakládat velké finanční prostředky a tím se snažit vylepšit kritéria greeningu evropského zemědělství. Bylo by lepší spíše protlačit tyto peníze do pilíře 3 anebo říci, že v pilíři jedna to může zůstat, ale odliší, oddělíme to úplně od té základní funkce, od, toho, od té základní platby a od toho komponentu greeningu a pak to bude na určení členských států, které stanoví objektivní kritéria pro určité regiony a jak tedy bude vynakládáno s tím komponentem greeningu, jaké má splňovat cíle. Jednu věc, kterou jsem v té prezentaci nezmínil, ale objevuje se ve zprávě, je to, že jeden užitečný aspekt, ty přímé platby mohou být, mít tedy ta, ta územní soudržnost, která vyvstala v diskuzi, a že by bylo možné tedy tu mít ty přímé platby i v rámci regionálního programu pomoci, tedy v té takzvané zelené skupině pravidel. To znamená, i v návrhu komise jsou prvky, které můžete převzít, zaštítit a pak některé, které se mohou ještě dále vylepšit. Dnes jsem vám nepředložil modely toho, co by třeba nastalo, když odstraníte podpory z oblasti zem evropského zemědělství, ale souhlasím s vámi, kteří jste se vyjadřili, že by to bylo devastující, kdyby se to stalo ze dne na den. Ovšem navrhl jsem určité změny v rámci návrhu komise. Pokud mi položíte otázku, jak by měla vypadat budoucí SZP, tak bych řekl, No nejsem si jistý, že by to mělo eh, nadále uplatňovat systém přímých plateb. To vede k tomu, eh, že velcí zemědělci eh, z toho benefitují nejvíce, vede to k navyšování cen a pokud se z toho začarovaného kruhu chceme dostat, tak budeme muset mít dobře naplánované víceleté programy. Již před 20 lety jeden profesor a vlastně hovořil o úplně oddělených e, systémech plateb, který by se uplatňoval na nějakých 15-20 let. A možná bychom se k něčemu takovému měli znovu vrátit. A co se týče vyšších nákladů, který musí čelit evropští zemědělci ve srovnání se zemědělci ve zbytku světa. Tady přiznávám, že to je problém. k bezpečnosti potravin, tady si myslím, že toto by mělo být řešeno prostřednictvím nařízení o bezpečnosti potravin. Blahobyt zvířat, to je opravdu problematické téma. A k těm environmentálním aspektům v tuto chvíli bych řekl, Eh, že jsme opravdu hustě obydlenou částí světa, jsou na to na, napojené problémy, ale EU eh, má ještě významné dovozní tarify na celou řadu produktů, jako jsou různé obiloviny a podobné, i když jsou tu výjimky. A přímé platby, tedy říci, že tu jsou proto, aby kompenzovali zemědělce eh, ty vysoké náklady, které mají, tak je to v prostatě zahrnutí dvojího systému plate, protože pokud tomu tak je, pokud ty přímé platby mají takovouto funkci, tak vlastně Evropská unie zase potřebuje ty vysoké zase celní sazby. A, ale to už zachází vlastně za rámec mých pravomocí zde dnes, protože dnes jsem to měl hovořit o tom návrhu komise o přímých platbách. Asi jsem se nedotkl všech těch bodů, které tu vyvstaly, všech těch otázek, nicméně v podstatě je to víceméně vše, co není mohu říci. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji. Děkuji panu profesorovi a tím se rychle dostáváme k bodu 14 našeho pořadu jednání a to je změna nařízení Rady 73, eh, pokud je o poskytování přímých pladech zemědělcům v roce 2013. Eh, tady jde o přeskoumání návrhu zprávy který, kterou nám poslal kolega Sampulas, Capula Santos, jde o příjme platby zemědělcům v roce 2013. Současný systém eh, se eh, bude, bude platit i v dalekosáhle v roce 2013, ale objeví se pár finančních eh, úprav v rámci tohoto systému, které poběží jen do roku 2012. A mm, žádosti o dotace se týkají finančního roku 2014. To je rok, v kterém rozpočet rozpočet EU e, přejde do víceletého finančního rámce. To, a tento návrh hm, e, předložila komise tak, abychom mohli pokrýt toto přechodné období, než začne platit e, nová, nová společná zemědělská politika. Náš kolega Luis z osobních důvodů se nemohl bohužel dostavit, nechal se omluvit, ale Garcia Perez hm, ho zastoupí a proto předám slovo. Chtěl bych připomenout všem kolegům, že e, případné pozměňovací návrhy můžou předkládat do 29. března do 12 hodin poledne. I když pan zpravodaj, tedy, i když on sám nepředložil ještě pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Nařízení 73 2009 týkající se přímých plateb, které je v tuto chvíli platné, má v příloze 4 tabulku o distribuci na národní úrovni přímých plateb do roku 2012. Z toho důvodu je třeba definovat, jak budou přímé platby vypadat v tom přechodném roce mezi tím stávajícím finančním rámcem a příštím, to znamená pro rok 2013. Je třeba brát v potaz také specifičnost těch zemědělských roků a zemědělský rozpočet, tak rok 2013 odpovídá finančnímu roku 2014. Z toho důvodu návrh komise pro rok 2013 představuje prodloužení těch eh, prostředků, národních prostředků s určitými dodatky. Záměrem zde je tedy odrazit ten přechodný charakter roku 2013 do dvou finančních rámců a z regulačního hlediska odlaš, odlišných, co se týče EZP a také zajistit kontinuitu stávajících úrovní přímých plateb, brát v potaz dodatečné potřeby eh, procesu phase, phasing in, pro některé členské státy a konec dobrovolné modulace. Pan zpravodaj mě požádal, abych poděkovala službám komise za jejich ochotu ve všech etapách přípravy této zprávy a že umožnili také setkání na objasnění pochybností, kam byli přizváni také stínoví zpravodajové z ostatních politických skupin. Také jeho jménem chci zdůraznit rychlé schválení tohoto nařízení, to je naprosto naprosto zásadní a že si velice rádi vyslechneme názory ostatních členů tohoto výboru a, pokud tedy zachovají vždy předem stanovené limity, bude to výborné, ale je třeba učinit vše ve prospěch našich zemědělců. Děkuji. Děkuji moc krát. Hlásí se, prosím, někdo do debaty eh, k tomuto eh, bodu. Máme zde tedy poznámky zpravodaje. Hlásí se prosím komise, pan Bočák. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říct, že, jak už konstatoval zpravodaj, návrh komise Eh, má brát v úvahu skutečnost, že reforma eh, přímých plateb, jak byla navržena v komisi ve stejném balíčku, eh, by měla, platnost se týkala aplikací od roku 2014, což by byl finanční rok 2015, takže komise se prostě pokouší zajistit, aby situace zemědělců byla stejná při aplikaci v roce 2013, jako to bude v, bylo v roce 2012, ale zároveň, ehm, to myslím také zmínil pan kolega předtím, zároveň musíme vzít v úvahu e, tak, také e, tu fázi facing in, e, prostředky, které jsou k dispozici a také musíme vzít v úvahu ehm, programy, které končí v roce 2013, tedy finanční rok 2013 to jsou tedy částky, které jdou do rozvoje venkovského prostoru, takže se bude prostě pokračovat v tom, co už je teď bylo platného pro zemědělce v roce 2012. Myslím, že nemusím víc dodávat, kromě toho, že komise by velice ráda viděla, kdyby se to uspůsobilo, eh, podifikovalo do léta, protože budeme implementovat nařízení od 1. Eh, ledna 2013, tak abychom zajistili, že zemědělci budou vědět, co eh, je pro ně k dispozici, když budou žádávat požadavky na rok 2014. Děkuji. Molto bene, allora non ci sono interventi, direi che... Děkuji, nikdo se nehlásí a e, budeme muset postupovat relativně rychle e, a pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 22 e, března. Poslední bod na pořadu jednání je bod 15, ochrana zvířat během přepravy. Spravodajem je pan Vojčechovský. A nyní eh, probíhá tedy velmi zajímavá debata ohledně ochrany zvířete během přepravy. Komise již v listopadu eh, zveřejnila zprávu o dopadu dnešních eh, pravidel na vnitřní trh v souvislosti s přepravou živých zvířat a s jejich zdravím během přepravy. V této souvislosti jsme učinili iniciativu a proto dávám slovo eh, eh, mému místopředsedovi a vyslechnu si rád jeho příspěvek. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Pracujeme na té zprávě Tyto práce jsou efektivní a chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům. Jsme v kontaktu, setkání proběhla již několikrát. První návrh zprávy již byl připraven a zásadní konstatace této zprávě v souvislosti s tím, co připravila Evropská komise jsou takové, že přesto, že můžeme konstatovat určitý pokrok ohledně přepravních podmínek, pak eh, však eh, musíme také říci, že tento pokrok eh, není dostačující. Každopádně však nebylo dosaženo jednoho z hlavních cílů, které existovaly v souvislosti s nařízením z roku 2005, a sice cíle snížení celkového počtu přepravovaných živých zvířat. Tento bod byl uveden v pátém bodu odůvodnění eh, nařízení. V období do roku 2009 došlo k podstatnému navýšení počtu přeprav 8 eh, vepřů, eh, ovcí a pouze u eh, koní došlo ke snížení o asi 17 Cíl, který byl v roce 2005 přijat, tedy zabránit eh, dlouhé přepravě živých eh, zvířat na jatka, eh, bohužel nebyl dosažen. Ve zprávě je zdůrazněno, že přeprava zvířat eh, na dlouhé vzdálenosti způsobuje ekonomické náklady, ale způsobuje také náklady společenské a ekologické, protože je to prostě další přeprava přes silnici, dochází k emisím CO2, ale znamená to také, že vzniká další vliv na ceny masa a masných eh, výrobků, což nebylo vyhodnoceno přípravě bylo pouze řečeno eh, původně, že eh, tyto dlouhé přepravy způsobují další náklady přepravní, ale nijaké nebyly vyhodnoceny eh, celkové náklady. Někdo prostě za tu přepravu platí a je to přeprava na tisíce kilometrů. Samozřejmě, že je to zaplaceno eh, vyšší cenou za produkty. Ve zprávě předkládáme tezi, že lepší než dlouhé přepravy živých zvířat je přeprava masa a masných výrobků. Tímto směrem bychom tedy měli jít především také na základě eh, lokálních zpracovatelských a jatečných závodů. E, takovéto závody by měly existovat a právní e, předpisy by měly podpořit jejich vznik v nejrůznějších regionech, e, tak aby se tyto závody mohly rozvíjet rovnovážným způsobem. Vzniká však další problém a sice otázka přepravní eh, doby eh, před eh, jatečným zpracováním. Tato doba byla omezená na 8 hodin a podpořena peticí více jak milionu obyvatel EU. Proto tento problém musel být také prodebatován. Navrhuji, aby ve znění této zprávy bylo také řečeno, že návrh eh, maximálních 8 hodin přepravy musí být znovu eh, vznesen a samozřejmě, že je, jsou možné výjimky za určitých eh, geografických podmínek, ale obecně je nutné se zaměřit na to, aby přeprava delší než 8 hodin eh, byla spíš výjimkou. Byl zde také problém kontrol této přepravy a komise nám dává mnohé údaje o těchto přepravech, ale přiznává, že systém kontrol není jednotný v celé Evropě že kompetence a praxe v jednotlivých členských státech jsou různé, ať již se jedná o dohled či jiná opatření ne, tento systém nefunguje úplně. Kontrola tedy musí být umožňována. Přitom se jedná o praktické aplikace těchto předpisů. Nejde jenom o přepravu samotnou, ale o veškeré předpisy ohledně veterinárních předpisů a ohledně zdraví zvířat. Za parlament bych chtěl říci, že musíme vyslovit potřebu, aby členské státy postupovaly přísně eh, zřizovaly specializované orgány, které se kontrolou dodržování těchto předpisů zabývají. Mnoha nařízení, směrnice a předpisy přijímáme, když pak však jde o kontrolu eh, praktického fungování, tak se ukáže, že eh, kontrolní systém je nedostatečný a nebo dokonce víme, že ten kontrolní systém nefunguje dobře, ale přitom ty kontrolní orgány na to nereagují. Já zde hovořím o zkušenostech mnoha členských států, včetně Polska. Kontrolní orgány se zabývají praktickým využitím těchto předpisů ale ne dalšími kontrolami. V Polsku to dělá veterinární inspekce, ale kontrolou přepravy by se měly zabývat také silniční inspekce. E, přitom však tyto orgány, ani jeden, ani druhý, toto nepovažují za prioritní, takže je to e, realizováno povrchně, a e, vidíme, že předpisy nejsou dodržovány. Další přísnější předpisy pro ochranu zvířat e, ne povedou k lepším výsledkům. Spíše se domnívám, že zlepšení kontrolních e, činností je lepší. Měly by také existovat takové orgány, které se především věnují kontrole eh, přepravních eh, podmínek. Tolik mé nejdůležitější poznámky a teze eh, mé zprávy a jsem přesvědčen o tom, že přeprava zvířat je důležitá ale neměla by existovat ve velkém objemu. Chov zvířat, zpracování a jatečné zpracování by mělo být lokální, aby nebylo nezbytné přepravovat živá zvířata na velké vzdálenosti. Toto není v zájmu spotřebitelů ani zvířata, ani tedy ekonomických subjektů. A neodpovídá to ani myšlence udržitelného vývoje zemědělských oblastí, což znamená, že malé jatečné závody by měly být podporovány. Zpracování tedy musí proběhnout blízkosti chovu zvířat. Přeprava je snadnější v případě masa a masných výrobků a nikoliv živých zvířat s mnohými podmínkami. To je tedy hlavní eh, myšlenka mé zprávy. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji. Pan Jedle se ujímá jako první slova, prosím. Děkuji. Chtěla bych eh, nej Nechtěl, nechci přebíhat tím zpravodajku, eh, kolegyni Delange, ale je pro mě důležité říci pár věcí. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodaji, který podle mého názoru eh, přednesl velmi dobré a mm, věci, které jsou zaměřeny do budoucna ne transportovat zvířata, ale více masa. To se mi zdá být jeden z nejdůležitějších argumentů, o kterých tady můžeme zase diskutovat, protože byly časy, kdy to vůbec tak nebylo. Jenom si bylo přání velkých jatečných podniků, které eh, budou dodržovat určitou hygienu a malé jatečné podniky toto nenaplňují a proto eh, je tady nebudeme podporovat tímto způsobem. Takže ono to má sročinění s evropskou legislativou, že malé jatečné podniky dnes už nemá nemáme v této formě, ale spíše centrální velké. Takže je zapotřebí změny myšlení a možná i v rámci SZP změny myšlení, pak um, to určitě bude ve smyslu ochrany zvířat a bude to dobrá věc. Ale a to by se možná ve zprávě mohlo ještě objevit formou pozměňovacích návrhů. Tady potřebujeme mm, obchod a e, spotřebitele. Vidíme, že obchod e, má moc co se týče dobrých životních podmínek zvířat a toto musíme požadovat. Považuji to za nezbytné a správné. Eh, pocházím ze Zbárenska, Wittenberska a my jsme byli vždycky toho názoru, že 8 hodin to mm, není velké číslo, ale myslím si, k 8 hodinám musíme připočítat ještě dobu nakládání, pane zpravodaji. Přičemž bych i řekla, že bych se tak neomezovala na počet hodin. Mm, pro některá zvířata 8 hodin je už moc, eh, třeba eh, kuřata. Jiná zvířata vydrží 9 nebo 10 hodin. Takže zase, a to už jsme v roce 2005 um, udělali velmi detailně, možná příliš detailně, sázeli jsme jen na to, že se budou brát v úvahu podmínky transportu, tedy ty, um, na, ty, ty se slámou vyložené uh, žlaby, Ehm, vykládání to je součást ehm, těchto eh, transportů zvířat, ehm, vykládání, vykládání tedy doby klidu mezi, tím, mezi těmi transporty, jestli to je dobré, to si to, o tom pochybuji, nakládání, vykládáním určitě způsobuje zvířatům taky stres, ale přesto je to bod, o, který, o kterém budeme diskutovat a muset přemýšlet. Na jedné akci, která se konala včera, jsem zažila to, že způsob zacházení se zvířaty, tak jak osoby zacházejí se, se zvířaty, jaké vzdělání tyto eh, osoby musí mít, to je taky velké téma. Od roku 2005 a určitě se to taky objeví tady v této zprávě. Problémy, které tady existují i nadále a které se zprávou 2005 nebylo možné vyřešit, částečně to bylo řečeno, to je kontrola. Uh, Eh, a výkon implementace, to ale je v rukou členských států a samozřejmě, že potíže, tak jak je tady zpravodaj vylíčil, tady jsou s tím taky spojeny. Jeden problém je v tom, že máme různou interpretaci eh, toho nařízení, eh, tak jak existovalo v členských státech, i o tom bychom měli přemýšlet. A už delší dobu je mi známa jedna skutečnost a nevím, jestli to platí pro všechny členské státy, a to je problém vícečetnosti kusů při transportu ten více poschodí e, asi při dopravě. Když se na to podívám u hovězího dobytka, tak tam je to transportováno, ta zvířata ve více poschodích toho vozu. Um, ale transportéry dnes nemají tu velikost um, ty vozy, jakou by, jaká by bylo zapotřebí. Mm, a když se podíváme na výsledky chovu zvířat, tak um, velké uh, ne, ne, je problém je, bez, je transportovat, aniž by na ně byl vykládán tlak. Když se na to podívám v Německu, mluvím teď o Německu, tak eh, tam to není dostatečně vysoké, vzdušné ty prostory. Mm, to znamená, že transportér eh, to nakládá ve dvou um, úrovních po schodích, to nařízení o silničním provozu, tady mluví o čtyřech metrech, dvojposchodové, mm, u nás to je ale dnes víc než dva metry, ty můstky taky nejsou o moc vyšší, takže se to naloží a potom se to jakoby s jede dolů a to tlačí na zvířata, to je logické Částečně to i můžete vidět, kdy vidíte, jak se o sebe třou, ale to není jenom u živého zvířete, ale třeba i u masa, tam vidíte takové krvavé stopy, takže i tady bychom měli přemýšlet. Na jedné straně máme nařízení o silničním provozu a na druhé straně zadání o tom, jak má vypadat doprava. A to jde v jiném směru. Takže to jsou mé aktuální úvahy k tomu. Paní Paulsen mm, je taky mého názoru co se týče strategie ochrany zvířat a vyhodnocení, se to musí zohlednit, protože jsem si jistá, že potřebujeme široce koncipovaný přístup, který zemědělce příliš nezatíží finančně, nesmí, to je pro mě velmi důležité a proto potřebujeme obchod a spotřebitele a ty musí být s námi na jedné lodi, protože ochrana, mm, ochranu zvířat to si přejí všichni. A jsou v tom aktivní, ale pak musí každý převzít i v tomto bodě zodpovědnost. Děkuji pane, panu zpravodaj. Zapevne v rámci toho poparcia, o kterém paní posel mluvila. V rámci podpory, kterou jste vyjádřila, bude nyní hovořit paní Paulsen a potom pan Kaltenbach. Tack, herr ordförande, och tack, Wojciechowski, för ett ambitiöst och bra jobb. Jag kan börja. Děkuji za tuto velmi ambiciozní práci. Nejprve bych chtěla souhlasit s tématem jatka. V této souvislosti bychom měli požadovat jedno. Potřebovali bychom více kontrol, reformu hygienických nařízení. E, svého času jsem sice nebyla spravodajkou, ale stínovou spravodajkou a vím, vím e, z vlastní zkušenosti, e, jak to vypadá v realitě. Máme tady velké vzdálenosti v severním Švédsku. A každý měsíc je to velice nebezpečné, když se racionalizují jatečné podniky. Ani to není možné v hustě osídlených oblastech eh, na severu eh, realizovat 8 nebo 14 hodinové transporty zvířat do jatek, na jatka. Proto je to tak důležité. Myslím, že se musíme dát dohromady v širším slova smyslu. Měli bychom se pokusit o to, aby eh, do, bychom to dostali do pilíře 2, venkovský rozvoj, protože sem patří toto téma. jako na, do nařízení o dopravě. Co je šokující ve zprávě v tom návrhu komise, je toto. Mluví se o hlavních směrech, které jsou předepisovány. A zároveň se tady říká, že podle zprávy není nařízení zcela kompatibilní s současnými stávajícími vědeckými poznatky, což znamená, že tady máme jeden princip Sice ustanovení se musí opírat o vědecké poznatky. Vědecké poznatky na evropské úrovni a toto je důležité. To, se musí, to musí být zaručeno i v nařízení, aby fungovalo všechno tak, jak má. Protože pak můžeme mluvit i o hlavních směrech guidelines. A teď k o něm 8 hodinám. Určitě souhlasíme s tím, že je, že to bylo dobré heslo, abychom získali angažované občany, abychom zainteresovali občany mm, vůbec pro dopravu zvířat jako takovou. Ale jsem trošku nejistá, jsem nejistá, jestli mm, bychom měli uvádět 8-hodinovou eh, dobu, nebo 8 hodin, 8 hodin do této legislativy. Ono to taky není kompatibilní s eh, příslušnými vědeckými poznatky, protože vědecké eh, poznatky říkají, že to je příliš mnoho mm, za určitých podmínek a pro určitá zvířata. Za jiných okolností a pro jiná zvířata to může být zcela možné, aby byly transportovány po delší dobu. Tak, co s tím teď uděláme? Jak budeme přistupovat k této, um, to, to propasti, tomuto velkému rozdílu, který tady existuje? Máme jasný názor veřejnosti a vědecké poznatky. O tom musíme přemýšlet. Jak to všechno eh, dát dohromady? Musíme nějakou cestu najít cestu, která bude pozitivní pro zvířata a bude zároveň dobrá pro e, národní ekonomiku a společnost. regionální e, jatečné podniky, kdybychom tyto znovu získali, to by asi bylo nejlepší řešení. A když pak e, budeme muset transportovat maso, tak by se to mělo udělat tak, aby maso bylo transportováno nařezané. To by jistě bylo účinnější, než eh, transportovat živá zvířata. Děkuji. Děkuji bardzo. Teraz głos zabierze. Děkuji moc krát. A nyní paní Kaltenbach a potom paní McInnes. Ano, i já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji. Já se domnívám, že jsme před obtížným problémem, protože se snažíme cestou nařízení eh, vylepšit to, co strukturálně nebylo v pořádku. Toto nařízení eh, eh, by mělo se zabývat ochranou zvířat a dlouhou přepravou. Ta příčina však je také v tom, jak jsme uspořádali naše zemědělství v Evropě. Já se domnívám, že i toto musíme zohlednit. Na základě tohoto nařízení eh, situaci eh, chovu hospodářských eh, zvířat a další zpracování zvířat nebudeme moci změnit. Chtěl bych poděkovat poděkovat eh, panu Poizonovi. Těch 8 hodin eh, to je určitý symbol této situace. A sice v Evropě máme takovou situaci, kde zvířata na základě dnešního způsobu eh, zapracování hospodářských zvířat prostě akceptujeme také jejich utrpení. A Eh, já se domnívám, že i kolegové eh, třeba na ostrovech nebo jinde eh, se také umožňuje více přepravovat maso než živá zvířata. Na základě těchto nařízení však jsou jiná. Musíme se především podívat na to, co udělala EFSA. A sice, jak je možné přepravovat zvířata dle eh, jejich druhu. Eh, pan Schlüter v roce 2009 eh, uvedl takový příklad. Hovořil o manželské posteli, na které se přepraví čtyři krávy nebo deset ovcí za nejrůznějšího počasí v Evropě takže bychom potřebovali mít skutečně dlouhou škálu opatření, která by zohlednila eh, podmínky a požadavky jednotlivých eh, zvířat. Možná, že by bylo lepší toto udělat na základě jiných eh, politik, jako je třeba rozvoj venkova. Celá řada změn byla připravena eh, pro zpravodaje. Domnívám se ale, že zásadně bychom se měli snažit, eh, aby přeprava probíhala dle posledních vědeckých poznatků a i jinde by se měly vytvořit podmínky eh, pro lepší eh, řešení. Možná, že nemusíme ale vylévat eh, vaničku i s tím dítětem. Nemůžeme říkat, že potřebujeme pouze ochranu života živých zvířat a nic jiného. E, na druhé straně nemůžeme všechno e, vysvětlovat pouze krizí, takže řešení perspektivní je e, nezbytné a měli bychom také se snažit o jinou zemědělskou politiku jako takovou. Děkuji paní McGuinness a paní Delang potom. It's okay. No. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Moc se mi dnes nedaří s mikrofonem, takže jen stručně. Já děkuji panu zpravodaji v této věci a chci podpořit, co řekla paní Paulsen ohledně těch vědeckých důkazů. Myslím si, že je to nebezpečí, když uh, tedy bereme ten čas na přepravu za den a zaměřujeme se na to, co může nastat. Opravdu k tomu špatnému stavu zvířat může dojít i za půlhodinovou cestu a dobré podmínky mohou být vytvořeny na 16-hodinové cestě. Ono důleží na kvalitách té přepravy a proto potřebujeme vědecké podklady. A ohledně návrhu komise, tady je důležité si uvědomit tady, co se prostřednictvím toho nařízení tady dosáhlo a jak bylo prosazováno, protože vždycky, když je tu problém s nedostatečným prosazováním legislativy, tak většinou směřujeme k tomu, že vytváříme zase další, místo toho, abychom se snažili řádně implementovat to, co již máme. Tedy podívejme se, jak to členské státy implementují. Paní Jegle řádně hovořila o té uh, situaci a o, o propojení mezi jatky a mezi v některých regionech určitými nedostatky. Ale zase podívejme se ze široka na obchodování se zvířaty v Irsku. Se prodávají mladá zvířata a toto bylo i uznáno ze strany přepravních eh, podniků, že se tam vydávají velké prostředky na zajištění dostatečně dobrých eh, vozidel, kde by bylo tedy dobře o ta zvířata opečováno. Musíme se podívat také na tu oblast nejlepších postupů eh, pro, tuto, pro toto odvětví. Spravodaj hovoří o novém specializovaném orgánu zase uh, a někdo už tady na to poukázal, máme tu úsporné opatření v Evropě, to znamená potíže pro nové, vytváření nových orgánů a nové výdaje, takže spíše jak prostřednictvím těch nejlepších postupů dosáhnout dobrých výsledků bez dodatečných nákladů. Samozřejmě přeprava živých zvířat tvoří základní součást samozřejmě naší irské charakteristiky zemědělství. Takže nás to velice zajímá a zajímá nás oblast eh, blahobytu zvířat v, připravi, v době přepravy. Nařízení tedy musí být řádně implementováno spíše, než abychom jenom zkracovali čas přepravy a vlastně neučinili nic pro zlepšení této situace. Děkuji. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Delan. Pan Delange a po něm paní Garcia Perez. Dziękuję. Pane předsedo, také bych ráda poděkovala zpravodaji za jeho návrh zprávy a ukazuje se, že eh, je to zase emocionální eh, téma, téma, které mm, inklinuje k tomu vyvolávat různá stanoviska. Tak za svou skupinu. Myslím si, že co je hlavně důležité, je to, že tato zpráva představuje vyvážený přístup. A ráda bych se zmínila o třech oblastech. Jedna z nich je otázka, která již byla nadnesena paní eh, McGuinness, která říkala, že se samozřejmě musíme koncentrovat na ty, kteří se nedrží, nedrží pravidla. Ale pak je tady celá řada dopravců, kteří přes špatné ekonomické časy udělali velké investice do nových vozů, do dalšího vzdělávání a podobně. A toho postrádám v této zprávě. Myslím si, že bychom měli také uznat e, příklady, kde věci e, jsou správné. To je má první poznámka. Druhá týká se kontrol. Souhlasím s vámi, že je tady že se hodně mluví o stavu kontrol v, e, v členských státech, ale zdá se, že e, teď s členskými státy zacházíte na stejné úrovni. Všechny členské státy jsou špatné, když jde o účinné kontroly, ale já myslím, že součástí problému, a to vidíte, když budete sledovat transport zvířat po Evropě, že některé členské státy jsou striktnější než jiné. A jistě, že jsou dobří eh, kontroloři a špatní všude, ale když vidíte pohyb transportu, eh, které, který míjí, prochodí určitou zemí, a to skutečně nastává v realitě, pak eh, závěr může být jenom, jestli mm, tato kontrola má striktnější kontroly než sousední kontrola. A co s tím uděláme? Co sousední země? Co s tím uděláme? Co uděláme se skutečností, že sankce a pokuty se tolik liší? že můžete zaplatit 50 eur v jednom členském státě a několik tisíc v jiném. Nemáme tady kompetenci stanovit úroveň pokud, ale myslím si, že můžeme být trošku ctižádostivější, než je tomu dnes. Když se řekne, že všechny členské státy si budou dělat, co budou chtít. Ano, měli bychom to dát na jednu rovinu, s tom s vámi souhlasím, ale neuzavíráme oči před skutečností, že některé členské státy k tomu přistupují striktněji než jiné. K otázce eh, trvání transportu. E, pokud nebudeme opatrní, tak z, e, z toho bude zpráva o 8 hodinách. 8-hodinová zpráva. A e, to není, to pak nebude zpráva, která získá velkou, tedy většinu, pokud vůbec většinu, pokud půjde jenom o toto téma. A myslím si, že se tady na to teď hodně soustředíme. V ideálním světě bychom se mm, eh, soustředili na, nesoustředili na čas, eh, na tu dobu hodin, ale na podmínky dopravy. Jediný problém spočívá v tom, že v případě jatek eh, porážky vidíme, že to je typ dopravy, kdy se dochází k nejvíce špatným věcem. A proto bych navrhla, abychom se opravdu vrátili ke zprávě, kterou jsme už schválili v roce 2005 jako parlament, kdy jsme říkali, že tady uděláme to rozlišení mezi eh, zvířaty určenými pro porážku, protože tady jistě souhlasíme, že bychom to mohli stimulovat v určitých regionech. Měli bychom tady dát limit 8 hodin, třeba udělat menší výjimky v případě ostrovů, tam vím, že je problém. Ale obecně se budeme držet 8 hodin, když půjde o e, zvířata určená pro porážku, ale zbytek třeba pro další výkrm nebo podobně. To jsou zvířata, která mají daleko vyšší hodnotu na konci toho dopravního řetězce. Tam se budeme soustředěvat na podmínky. Myslím, že jsme měli velmi dobrou zprávu v roce 2005 paní Jegle říkala, že je to důležité mít nejenom zemědělce, ale i dopravce, spotřebitele a lobby pro ochranu zvířat. Všichni by měli být na jedné lodi. A to jsme v roce 2005 měli s tímto návrhem. Takže bych se ráda toho držela. Paní McInnes, mm, ano, to je nová legislativa částečně, to vidím, ale na druhé straně by to mohl být dobrý signál, který vzejde z Evropského parlamentu do rady, kdy se řekne, poslouchejte, to už jsme navrhli téměř před deseti lety. Vy jste na konci rozhodli, protože my jsme neměli kompetence spolurozhodovací tenkrát, vy jste rozhodli, že to úplně budete ignorovat, co to naše stanovisko, a že se budete soustři- tedy soustředovat se jen na podmínky. Soustředovat se pouze na podmínky dopravy se slabými pravomocemi, které máme, abychom vymáhali kontroly, to nikdy nebude fungovat. Buďme v tomto otevření a pragmatičtí. Proto soustředíme se na dobu transportu 8 hodin, když to půjde o zvířata pro porážku, ale buďme pragmatičtí a realističtí. Zakládejme to vše na vědeckých poznacích. Eh, jsou tady jiné kategorie zvířat. Začátek už byl učiněn ve zprávě. Děkuji mnohokrát zpravodaji za tento návrh. Myslím si, že EPP předloží nějaké návrhy, které budou trošku, v tom nesou trochu větší rovnováhu a těším se na spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji. Je hrozné, že to říkám ve svém věku, ale Měli bychom se nechat inspirovat zprávou, kterou už jsme v tomto eh, parlamentu předložili před deseti lety. Děkuji, teraz głos zabierze pani. Děkuji, paní Pérez a pak eh, paní Aglio. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu zpravodaji, který nám dobře představil návrh stanoviska ty obecné linie tu mohu sdílet, tedy co se týče otázek napojených na principy eh, pohody zvířat a podmínek pro přepravu. Nicméně nechtěla bych nevyužité příležitosti a vyjádřit se ohledně některých upřesnění, ohledně některých konkrétních otázek, na které ostatně poukázali i kolegové v průběhu debaty. Myslím si, že sdělení komise je vyrovnané, vychází z toho bodu, že stávající legislativní text je adekvátní a vytvářet nové legislativní texty, jak řekla paní McGuinness, tady je to pouze možné spíše postupovat tím způsobem, když zajistíme řádné prosazování stávající legislativy. Přejeme si opravit zaznamenané problémy a Mm, zajistit řádnou aplikaci legislativy, s tím více než souhlasím. Přeprava zvířat je zásadní z hospodářských důvodů, to znamená, že když je to větší eh, ekonomické zhodnocení právě v cílovém místě a vždycky jsou to právě ti operátoři, kteří si samozřejmě přejí, aby se zlepšily podmínky přepravovaných zvířat, to bych ráda zdůraznila. A pak, ano, jedná se tu o dobrý eh, stav zvířat v průběhu přepravy a tento cíl ale bychom si měli klást za hlavní vždy v době přepravy eh, zvířat, nejenom u zvířat, která mají být eh, eh, zabita. Pak, jak řekla paní Paulsen a ostatní kolegové ohledně té otázky, že jakékoliv opatření by mělo být podloženo vědeckými důkazy aplikovanými na příslušný živočišný druh těch 8 hodin navržených, to není vůbec podloženo ani vědeckými důkazy. U, například u vepřového dobytka tady se hovoří o tom, že stres, úroveň stresu trvá po celou dobu přepravy. Pak máme jiný druh, e, například koně a podobná zvířata potřebují přestávku a procházku, ale zase u jiných druhů dobytka by něco takového bylo kontraproduktivní. Takže já odkazuji opravdu na tu nezbytnost vědecky podložených důkazů. A na závěr vím, že tu hovoříme o evropském eh, normativě a že by se tu měly tedy uplatňovat určité obecné principy, ale eh, samozřejmě každý máme asi na mysli nějaké zajímavé návrhy, ale ovšem zároveň bychom měli postupovat rozumně a jsem si jistá, že tedy pokud se toto schválí v zemi jako v té eh, mé nebo v jiných periferních oblastech Evropské unie, kde má přeprava zvířat velký význam právě z důvodu naší zeměpisné polohy, ale také z důvodu takových významných obchodních toků, eh, že můžeme být například i eh, takovou zemí transferu a proto si myslím, že právě tyto eh, věci by měly být brány v potaz, když tedy připravujeme tento návrh textu. A jsem si jistá, že i eh, samotný průběh té rozpravy nás eh, povede k tomu, že tedy budeme muset spolupracovat a nakonec předložíme vyrovnaný návrh, který se bude zakládat na tom textu, který máme nyní před sebou. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní pan Agnew a potom pan Heusling. Thank you very much. I would like to... Děkuji, rád bych podpořil vše, co řekla kolegyně McInnes. A navíc je tady prvek morálního vydírání politiků. Když vznesete námitku, eh, která má zoročnění s větší legislativou a ochranou zvířat, tak jste zlý, a zákeřný člověk. A člověk musí jenom přistupovat k celé věci rozumně. Ve Spojeném království možná jsme jednotní a e, máme mm, e, tady e, tyto podmínky třeba pro ovce v, mnoha to tady máme v životní podmínky dobré, třeba v, v, měs, v letních měsících, kde jsou dlouhé noci, ale pak už není pastvina někde v zimě a musí se vykrmovat někde jinde, což znamená někde na jihu Anglie. A to znamená, že to trvá dlouhé hodiny, než se tam dostanou. To se musí vzít v úvahu. Nemluvíme tady e, o nějakých dálnicích, ale mluvíme o velmi úzkých, spletitých, hornatých cestičkách, kde velmi pomalu se ty vozy pohybují. 30 mil za hodinu maximálně urazí a pak řidič musí udělat přestávku. Takže já si nemyslím, že 8 hodin stačí a zpravodaj tady mluvil o zvláštních opatřeních a já myslím, že to by tak mělo platit. Paní Jegle, se zmínila o e, dopravě drůbeže a mm, to je něco, co děláme jako v temném e, popolotají, protože e, drůbež, to děláme v, temnotě, on drůbež pak ústné, ano, před, eh, souhlasím s tím, že nakládání, vykládání je velmi stresová záležitost, když jsou už na nakladáku, tak eh, to dlouho pak eh, trvá. Pokud tedy třeba řidič nejede nějakým velmi rychlým způsobem nebo nezabrzdí, tak ty, tato zvířata mají poměrně dobré životní podmínky mm, Ehm, toto všechno, ty zvuky, které slyší, to jsou stresové faktory pro ně. Spravodaj se zmínil o omezeném eh, trhu, že můžete prodávat jenom určité vzdálenosti, ehm, do které byla pěstována zvířata. To je ale recept na monopol, tady nemáte jinou volbu, vaše zvířata se tam musí dostat. A to půjde, tady se půjde s cenou dolů, protože víte, že je nemůžete poslat někam jinam. Mm, ehm, více poschodí, ano, se používá ve Velké Británii. V 80. letech minulého století eh, jsme tam dávali střechy, paní Jegle mluvila o můzcích, eh, eh, kdy se to musí vyklápět. Určitě ve Velké Británii double deckery pro dobytek nebo takové trojdeky se s můstky, s tím jsme neměli, s vyklápěcí můstky, s tím jsme neměli velký problém. Ještě takovou osobní poznámku, jako někdo, kdo hoval ovce dlouhou dobu, Zvířat Um, um, uh, je lepší je transportovat um, uh, v dobrých podmínkách, je dobré, když jsou když jsou nakrmená. Uh, já jsem vždycky měl pocit, že třeba Důležité, aby tato životní podmínky byly zachovány. To jsou nákladní eh, vozy, kde je zapotřebí je třeba nakrmit nebo eh, napojit. Pak jsou tady základní pravidla, která musíme dodržovat a to nemá co dočinění s dobou, s trváním jízdy. Nenakládejme slabá zvířata, protože to podle mého názoru je kriminální záležitost, protože upadnou v nákladním voze a mohou být třeba ušlapánek smrti. To je jednoduché pravidlo. Další rovným způsobem by se mělo v jednotlivých takových kusech nakládat. Neměla by být malá zvířata s velkými pohromadě. Možná to všechno by mělo mít smysl. Z nějakého důvodu důvodu zemědělci mají pocit, že je e, módní to směšovat. myslím, že bychom e, na to neměli e, zapomínat a pokud se, já jsem byl zvyklý skutečně chovat ovce a tak s tímto mám zkušenosti. E, toto mm, určitě se taky týká dopravy. Pak tady máme zvířata, která jsou e, březí. E, toto se nedělá, takže já doufám, že zdravý rozum tady převáží, ale řada z věcí tady má co dělat s rozumným přístupem. Děkuji bardzo. Teraz głos zabierze. Děkuji moc krát. Nyní pan Martin Heusling a poté paní McIntyre. Že je eh, potřeba velká, to je jasné, to vidíme. Spravodaj na začátku eh, řekl, že počet přeprav eh, velmi vzrostl v posledních letech. To znamená, že lecos bylo opominuto. Potom nesmíme také zapomenout na jednu věc, kterou jsme také spolu způsobili posledních letech malé jatečné závody zastavily svůj provoz také na základě předpisů EU, takže to musíme skorigovat a podívat se na to, kde jsme to přehnali, co je nutné skorigovat. A možná, že je nezbytné takovéto struktury zase vytvořit na základě prostředků z rozvoje eh, venkova. Ale jsou ještě jiné příčiny které jsou eh, dány třeba cenami. V Německu mnoho vepřů se převáží ze severu na východ, a protože ceny eh, vepřového masa tam jsou trošku vyšší a to je přeprava, která není nezbytná. Takže podívejme se na to, jak regionálně eh, můžeme eh, vyřešit tuto otázku tím, že se bude přepravovat maso. Několikrát také bylo jasně řečeno, že nejde o přepravní dobu 8 hodin, to není eh, limit. pro mnoha zvířata je to příliš dlouho. Spíše jde o zlepšení podmínek přepravy. To je centrální otázka. Samozřejmě, že eh, je to svůdné se orientovat pouze na těch 8 hodin, ale především podmínky přepravy jsou důležité a výjimky eh, musíme omezit eh, velmi ostře. V některých eh, regionech je pravda obtížné toto zajistit. To je nutné zohlednit. Mám na mysli tedy regiony v severní Evropě, kde prostě neexistuje příslušná jateční infrastruktura, dále potom také zvířata závodní, tedy závodní koně. E, tam by nebylo možné, aby koně se zúčastnili určitých závodů a potom také se spíš, jak říkám, musíme věnovat podmínkám přepravy. Ty výjimky je nutné velmi přísně vymezit. Doufám, že společně vytvoříme dobrý základ této zprávy a že budeme moci přesvědčit veřejnost o tom, že se zabýváme touto otázkou že tedy eh, to je otázka, kterou řešíme vážně. Děkuji. Děkuji moc krát. A nyní paní McIntyre a potom pan já. Um- Děkuji, pane předsedo. Jak Eh, kolegové za ECR řekli, také já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za práci na toto téma. Rozhodně je to emotivní téma a všichni jsme o něm obdrželi mnoho eh, e-mailů, ve kterých se vyjadřují obavy a my je také sdílíme. Rozhodně je třeba provádět více kontrol přepravních zvířat, a kontrolovat také to, jak s nimi nakládají e, příslušní lidé. To je velice důležité. Principiálně naprosto souhlasím s tím, že je dobré e, zabíjet zvířata co nejblíže míst, kde byla chována. U nás e, v oblasti West Midlands e, malá jatka e, začala být zavírána a to právě z důvodu regulace EU, protože ta je postihla, takže buďme tedy opatrní, abychom ve veškeré dobré víře tu nevytvářeli nařízení a pak tu viděli, jaké to má vlastně uh, Eh, nedozírné následky, že to vlastně může jít samozřejmě i proti těm původním cílům. Samozřejmě jsou tu některé oblasti Spojeného království, například úplně na severu, nebo Šetlandské ostrovy, kde by bylo mo- úplně nemožné, abychom měli tedy chovaná zvířata, která by nemohla být převážena po více než 8 hodin. V takovém případě by se vůbec nedostali na jatka na pevníně. Ale z toho, co jste říkal, tady eh, vlastně uh, asi bude platit to, že to budou určité výjimky a podobně. Souhlasím s předřečnící ohledně tedy toho, že právě ta časová lhůta není to zásadní. Zásadní jsou to podmínky a to, že různé druhy zvířat mají různé potřeby. U nás například koně bývají zasílání na jatka, to je celkově velice emotivní téma pro eh, debatu a myslím si, že je třeba se hodně zamyslet nad tím, když vždy navrhujeme další a další legislativu, protože bychom možná nedosáhli toho, čeho si přejeme vlastně dosáhnout. Děkuji a nyní pan poslanec Járe a poté zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Je tomu tak, že dnes debatujeme o velmi emocionálním problému a pracuje se velmi často také s obrázky. Pokud si vzpomenu, eh, tak eh, především se to týkalo doby, kdy přes celou Evropu se převážela živá zvířata. Ty obrázky byly skutečně strašné. Eh, dopravci ale zase ukazali, ukazovali něco jiného. Já jsem eh, hovořil eh, potom eh, mimo protokol s jedním přepravcem a ty podmínky byly katastrofální. To bylo v době, kdy ještě existovaly hranice a bylo to skutečně nepřijatelné, aby tato přeprava byla realizována. A to je věc, na kterou si obyvatelstvo ještě vzpomíná, když se hovoří o těch přepravních podmínkách. Musíme tedy s tím zacházet velmi citlivě, ale také musíme postupovat realisticky. Já jsem si poznamenala mnohé věci, ale měli bychom eh, také vycházet z té zprávy, která byla předložena před deseti lety. Ukazuje to, že ta zpráva asi nebyla zase tak špatná, což mě těší. Eh, samozřejmě, že když se zpráva připravuje, a my jsme neměli možnost, aby členské státy se zúčastnily. E, nebyly tam e, také realizovány kontroly dostatečně, jak bylo řečeno. A konec konců spotřebitel a normální obyvatel reaguje dost trsně a e, nalezne takové jednoduché řešení a to je třeba počet hodin e, přepravy. Takže naše odpovědnost je obrovská. Samozřejmě, že existuje určitá souvislost mezi druhem zvířatem, délkou přepravy a podmínkami. Když eh, jedu na velkou vzdálenost, tak eh, také chci eh, jet za dobrých podmínek. Takže se musíme podívat na podmínky přepravy. Já bych chtěl zdůraznit jeden návrh. Mnozí již o tom hovořili. Je nutné se snažit strukturálně o zabránění této přepravě. Mě je velmi líto to, že Německo opustilo svůj systém, když jsme měli řezníky v každé vesnici k řezníci, kteří dřív mohli porážet zvířata a mezi tím ale ty předpisy byly tak zpřísněny, že tato porážka již není možná. To znamená, že nyní musíme převážet zvířata 50 kilometrů na jatka a pak se to zase vezou zpátky. Ale když někdo má domácí zabíjačku, tak se neptáme na nic. Takže prosím, ehm, já jsem vždycky říkal, že je nutné eh, ponechat ta malá jatka eh, i lokálně za dobrých hygienických podmínek, eh, to samozřejmě, ale není nezbytné toto zase přehánět. Děkuji. Seznam řečníků je tím vyčerpán. A teď prosím zástupce komise, aby se ujala slova. Je to pan Simonis, Simonin z TG Sanko. Děkuji. pane předsedo. Já již nemám mnoho eh, dodatků. Eh, domnívám se, že ta debata byla skutečně živá a eh, bohatá. Já jsem pochopil, že všechny aspekty v zprávě jsou velmi dobře zpracovány. Hovoří se také o obtížích eh, s eh, souladu mezi vědeckými znalostmi a eh, realitou. Myslím, že jste dobře pochopili, že ve zprávě komise se jedná především o zlepšení prosazování existujících podmínek. Slyšeli jsme také velmi detailní argumenty které říkají, že je nutné eh, zohlednit eh, i eh, vývoj ve společnosti. Máme určité soukromé iniciativy, které jsou také pozitivní, jsou to osvědčené postupy, ale i to trvalo určitou dobu. Jedná se o nařízení z roku 2005, to znamená, že mezi tím došlo k prosazení určitých efektů. I to je nutné zohlednit v dalších debatách o této otázce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo a konec. A na závěr ještě pan zpravodaj Januš Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům a kolegům kteří učinili řadu zajímavých poznámek k této zprávě. Jsou to jen první návrhy, protože ještě nemáme kompletní verzi, tedy ne mou vlastní. A budeme se snažit o to, abychom e, se všechno zapracovali. Slyšel jsem mnoho zajímavých komentářů a poznámek, možná pár úvah k nim. Začnu tím, co mimo jiné řekla paní de Lange, ale i ostatní řečníci. Návrh toho, aby došlo k takovému správnímu omezení dop, dopravy, eh, času dopravy. To se týká jenom eh, zvířatek na porážku. Pokud má platit 8 hodin jako limit nebo jiná doba, to si musíme zvážit. Nemusí to být stejné u všech druhů zvířat. Jistě je to jenom takový referenční, referenční hodnota. A Ono to funguje v povědomí eh, evropské veřejnosti velice silně. Máme tady ještě jiná zvířata, například eh, s, na, s, závodní, jak jste říkali. Ehm, tato zvířata eh, transportovat, to, mm, tady už jsme zainteresováni od samého začátku. Je v dobrém stavu dostat na destinace v dobrém stavu, ale na zvířata na porážku se díváme jako na takovou živoucí surovinu. A tady je situace podstatně horší. Ochrana musí být tedy především e, zaručena pro e, porážková zvířata a to zpráva taky odpovědějícím způsobem formuluje. Chtěl bych ještě říct, že můj přístup jako zpravodaje se netýká jenom e, blaha zvířat. To je sice v popředí a je důležité a myslím si, že když my všichni, když třeba zastavíme na parkovišti a vidíme ty transporty zvířat, které jdou kolem, kdy zvířata eh, křičí eh, a to je signálem toho, že se tam odehrává něco nesprávného, tak to mm, emocionálně hýbá člověkem a Ehm, představujeme si, že se tam odehrávají hrozné věci. Je to otázka kultury, civilizační a jako Evropané v 21. století ehm, si to musíme uvědomit. To jsem také dostal do jedné z pasáží. A je to taky čistě ekonomická otázka. Já se proto snažím obě stránky eh, vzít v úvahu. Myslím si, že je to patologie trhu když eh, živoucí zvířata eh, jsou ve velkých množstvích eh, transportována třeba do Itálie a tam teprve poražena. Jedná se o 2000 mm, tisíce, kilometrů. Znám podnikatele, kteří z toho jsou schopni vytřískat hodně peněz, protože se zabývají právě tímto transportem zvířat. Ale když to se na to budeme dívat šířeji, nejenom z hlediska těchto podnikatelů, ale i z hlediska zájmu společnosti. Pak by pro spotřebitele v Itálii bylo lepší, kdyby za to nemuseli nic platit. Právní náklady musí dostat uhrazení zpátky v ceně. Bylo by tedy lepší, kdyby maso pocházelo zvířat, které jsou chovány v místě a tím by byl zachován i zájem e, italských zemědělců, e, kdyby měli více možností prodávat svých vlastních zvířat a bylo by to i v zájmu polských zemědělců kteří tedy e, jsou blízko zpracovatelskému průmyslu. A, takže budou moci pak prodávat v místě a nebudou, být, nebudou odkázáni na dopravu um, zvířat do vzdálených destinací. Ekonomický zájem je společný, řekněme. A proto musíme vytvořit eh, příslušné ekonomické mechanismy. To možná v této zprávě ještě nebylo silně formulováno. Děkuji vám všem za poznámky. Ehm, také děkuji za to, že jste říkali, že malé podniky musí být znovu obnoveny, tak jak to bývalo dříve. Pokud jim umožníme, aby opět fungovaly. Pak eh, místní zpracování eh, bude znovu obnoveno a to je zase důležité pro eh, dopravce. Já si zvažuji, že ještě upravím zprávu v tomto smyslu, tak abych i malé jatečné podniky tady více posunul do popředí. Možná bychom měli ještě popřemýšlet o systému. K tomu možná ještě předložím vlastní návrhy myslím systémy financování pro malé střední podniky. I malé zpracovatelské podniky by měly být zvýhodněny, měly by také eh, profitovat z evropských eh, dotací, tak aby zpracování eh, se odhrávalo co nejblíže místu, kde se zvířata chovají. A myslím, že této podpory není dostatek. Z toho pak vyplývají dlouhé dopravní cesty tež i, i... Děkuji vám za uh, další poznámky. Vidím tady i zeměpisné rozdíly. Tak to je, tak to stojí i ve zprávě. To, co je možné někde ve střední Evropě, těch 8 hodin limit, to třeba není velký problém, ale na severu Švédska, jak řekla paní kolegyně, nebo ve Finsku, nebo Španělsku, tam je obtížné dodržovat stejné ustanovení, protože vzdálenosti jsou větší, což eh, přispívá k tomu, že eh, transportní eh, cesty jsou, dopravní cesty jsou mnohem delší. Tyto podmínky musí být vzaty taky v úvahu. 8 hodin to je jenom taková referenční hodnota. Měli bychom to zase zaměřit na to, aby mm, transporty víc jak 8 hodin byly spíše výjimkou z pravidla. A to tam, kde mm, je to zdůvodněno mm, zeměpisnými podmínkami a to vždycky musí souviset s tím, že budou naplněny velké, vysoké standardy. Ono to začalo už fungovat podmínky dopravců, eh, ty podmínky pro dopravu jsou daleko lepší, než bylo tomu bylo dříve a mělo by to tak i zůstat. Určitá flexibilita je nezbytná. Tak a to by bylo asi už všechno všechny nejdůležitější otázky. Myslím, že dnešní diskuse byla velice um, plodná. Otázka malých a ročných podniků je bod, který uh, jsem uh, uvedu velice rád. Měl by být více zdůrazněn. Doufám, že zpráva, kterou eh, rozpracujeme společně, ehm, bude ve svém výsledku dobrá. Ještě jedna otázka. Otázka kontrol. Mohu vám upřímně říct, že jsem tady v druhém období poslancem, zabýváme se tímto už dlouho a pomalu už jsem znaven, protože tady schvalujeme řadu předpisů a oni se stávají takovou fasádou jenom a v praxi je pak obtížné je implementovat, protože k tomu neexistuje žádný kontrolní systém. Jestliže v Evropě chceme dodržovat ochranu dat. A velice si toho ceníme, protože to je evropská hodnota. A v každé zemi ale máme eh, ombudsmana pro ochranu dat a ty jednotlivé národní předpisy pak budou rozdílné od státu k státu. Ale pravidla mají přece určitý smysl, protože fungují v praxi, ale předpisy, které se týkají eh, blaha zvířat, zůstávají pořád ještě takovou jenom heslem Pokrok je velmi se dostavuje velmi pomalu a to mi dělá starosti. Když se na to podívám z hlediska své vlastní země, z Polska, kde eh, máme evropské předpisy pro ochranu zvířat, máme i naše polské předpisy o ochraně, ale neexistuje žádná instance kontrolní Mm, jestli zdali jsou tyto předpisy eh, dodržovány nebo ne. Jsou veterinární expedice, ale kontroly ochrany zvířat, to je úkolem, který se objevuje až později někde na tomto seznamu. Tu a tam eh, jsou dopravci eh, zvířat kontrolováni, ale to patří k takovým mm, méně prioritním úkolům. A proto si myslím, a přesto si myslím, že by tato otázka měla být ta nejdůležitější v, tak velkém státě, jako je Polsko. Tady by inspekce eh, třeba kdyby to bylo 200 lidí, to by nebylo zase tak nákladné. to by bylo několik centů na rok na obyvatele. Tedy kdyby se zřídil takový orgán kontrolní, tak by to hodně přineslo, protože náklady by tady nebyly tak vysoké. Ale když o tom tak často mluvíme, na učetný, na četných příležitostech, mluvíme o ochraně zvířat, o blahu jejich a přitom nemáme žádné kontroly, tak jistě jsou různé systémy v různých zemích, máme i země, kde to funguje docela dobře, jinde zase špatně ale takový systém pro kontrolu dodržování pravidel, to jsme ještě nerozvinuli. A proto v této zprávě zúrazňuji nezbytnost kontrol. Dodržování předpis v oblasti ochrany zvířat mělo by to být systematičtěji přeskoumáváno. Promiňte, že jsem hovořil příliš dlouho. Děkuji vám za závěrečné poznámky. O tomto tématu budeme hovořit ještě často, protože je to téma důležité a zajímavé. Eh, prosím, myslíme, ale také na to, že malé jatečné závody zmizely z určitého důvodu a znovu je vytvořit nebude jednoduché. Souvisí to s hygienickými předpisy. Uzavřeli jsme dvoudenní zasedání, které bylo plodné a zajímavé. Děkuji celému výboru a chtěl bych připomenout jménem pana de Castra, že 19. večer budeme mít zvláštní setkání v souvislosti s 50. výročím společné zemědělské politiky. Bude to setkání jistě zajímavé a budeme moci hovořit o tom, co se podařilo během 50 let, a také v souvislosti s budoucí perspektivou. Eh, velmi málo využíváme zkušenosti z toho, co jsme již vytvořili. Děkuji vám.